Colleagues. Vážení kolegové, dobrý den. Myslím si, že můžeme zahájit dnešní schůzi. Nejprve pojďme schválit návrh programu pořadu jednání. Děkuji. Já mám několik sdělení předsedy. Za prvé, co se e, týče další naší schůze 5. března, e, tato schůze byla zrušena, protože e, nemáme žádnou diskusi naplánovanou na toto datum, pokud tedy nedojde k tomu, že se objeví nějaké naléhavé otázky. Koordinátoři se dohodli, že další pravidelná schůze bude 9. března ve Štrasburku, kde budeme také hlasovat o benchmarkách a také o, zpráv, o zprávě o EMBI. 12. Eh, potom března budeme mít společné zasedání s rozpočtovým výborem, jak víte, společně Eh, na základě pravidla 55 budeme posuzovat některé otázky, budeme se bavit o společné eh, zprávě o EFCI. Pak budeme mít eh, společné slyšení, veřejné slyšení o FC o tom, jakým způsobem vyřešit podinvestování v Evropě. K tomu dojde se 2. března od půl čtvrté do půl sedmé. Do, e, Toto bude, do půl šesté, pardon, toto bude velice dobrá příležitost, abychom si mohli prodiskutovat určité návrhy komise e, e, týkající se FC a ostatně i dnes budeme mít první společné, společnou schůzi od půl šesté společnou schůzi na toto téma FC. Dnes eh, také v rámci toho, této schůze eh, si projdeme kalendář eh, těch nadcházejících akcí. Co se týče pilotní zprávy týkající se signatářů, tady si myslím, že se jedná o nástroj, který nám umožní digitalizovat dokumenty za použití tabletu. To všechno bude integrováno Eh, a umožní nám to eh, elektronické eh, podpisy pod pozměcovacím návrhy, které jsou předkládány více než jedním poslancem. Asi víte, že v současné době vycházíme z dokumentu ve, formě, ve formátu PDF. V loňském roce k tomuto bodu došlo k celé řadě schůzí. Myslím si, že ty problémy, které eh, jsme diagnostikovali, byly do, byly eh, do dnešní doby již vyřešeny. Eh, také členové sekretariátu byli proškoleni v této věci, takže tento systém i když není povinný tento systém TISP, tak eh, přesto si myslím, že by bylo dobré, kdybychom tento nástroj začali používat co nejdříve. Ti eh, poslanci, kteří chtějí podepisovat dokumenty tradičním způsobem, pochopitelně tak mohou činit i nadále. Potom v létě se pokusíme posoudit zkušenosti, které budeme mít s tímto systémem. Potom sekretariát eh, bude vycházet z toho, co mu bude sděleno v této oblasti. Co se týče prvního trialogu, který souvisí se směrnicí o platbách. Ten první trialog se konal 4. února na této schůzi. Ty tři instituce vyjádřily své stanovisko k těm hlavním politickým otázkám s tímto souvisejícím Eh, hovořili jsme také o pozitivních a negativních rozsazích, hovořili jsme o mediaci, hovořili jsme o eh, právech eh, plátce. Uh, uh, E, naši e, zaměstnanci potom, nebo pracovníci e, získali všechny informace, které s tím souvisejí a které nám poslouží jako příprava na další trialog, který se bude konat 2. března 2015. Čili tím bych skončil sdělení předsedy a myslím si, že se můžeme podívat na třetí bod, což je výroční zpráva o daních. Eva Kajli je zpravodajkou k této zprávě. Budeme potom se zabývat úvahami o pozměňovacích návrzích, které byly předloženy. Teď dám slovo ale Evě. Děkuji, Roberto. Vážení kolegové, eh, jedna z hlavních priorit, které máme jako Evropský parlament, eh, a který souvisí také s výroční zprávou o daních, souvisí s tím, že eh, nechceme vycházet z toho, co je eh, zvyklé. Jestliže se podíváte na tuto zprávu, tak vidíte, že Evropský parlament opakovaně žádá radu a také komisi o jednu stejnou věc a nedošlo přitom k žádnému zlepšení. Proto jsme se pokusili tentokrát eh, vypracovat političtější zprávu během eh, tohoto období a také během týdne, také v souvislosti s tím, čemu říkáme LuxLeaks a Swiss Leaks Evropský parlament si uvědomil, že je potřeba udělat určité politické akcem a také um, uh, zaujmout k tomu stanovisko. Um, tato výroční zpráva o daních je velice důležitým politickým nástrojem Evropského parlamentu a hlavně našeho výboru, takže je v zájmu eh, poslancům si vycházet z toho, že ten eh, případ, kterému říkáme LuxLeaks, byl Eh, skutečně potvrzen a to se projevuje také v některých pozměňovacích návrzích. Obecně se dá říci, že celkově jsme měli 300 pozměňovacích návrhů, které souvisejí s touto zprávou. Eh, musíme se vrátit k tomu, že mnoho našich poslanců se stále vrací k otázce sociální spravedlnosti v eh, daňové politice. Dále se zde hovoří často o eh, zdanění kapitálu, také otázky úroků, otázky dividend a také otázky kontroly, která by zabránila uniku daň, daňovým. Eh, eh, daň na eh, finanční transakce je i nadále velice populární, to se také projevuje v těchto pozměňovacích názorech. Dále se zde hovoří také o různých postupech, které souvisejí například se schvalováním například Fondu pro strategické investice a nebo vůbec se schvalováním našeho rozpočtu. Další potom otázka je firmní Eh, daně a také minimální firmní daň. Eh, eh, došlo tedy k celé řadě před, předložených pozměňovacích návrhů, které souvisejí s, s schopnosti evropských firm, hlavně pak malých a středně velkých podniků. Kromě toho další pozměňovací návrhy se týkají také konkurence v oblasti daňové. Eh, stále ještě musíme najít eh, určitý způsob, jakým eh, tyto věci koordinovat, protože například LuxLeaks ukazuje na to, jak je důležitá větší harmonizace některých těchto daňových otázek. Měli bychom využít evropského semestru k tomu, abychom něco, něco takového dosáhli. Evropský parlament ehm, také indikoval v tom procesu různých kompromisů, že Eh, existuje silná podpora pro eh, jakékoliv eh, možnosti bojovat proti daňovým únikům, proti <clears throat> také vyhýbání se daňové povinnosti a proti agresivnímu daňovému plánování. Ehm, to všechno by mělo vést ke zjednodušení daňové politiky, která by potom posílila podnikavost, posílila by konkurenceschopnost a také by zajistila větší podporu malým a středně velkým podnikům, hlavně těm nejmenším. Kromě toho Evropský parlament naznačil, že si uvědomuje, jaké jsou sociální konsekvence takovýchto politik, hlavně pro ty ekonomicky slabší eh, eh, segmenty naší populace. Myslím si, že eh, v budoucnosti můžeme o eh, celé řadě těchto věcí dále hovořit, tak abychom dosáhli určité eh, společné politiky, která by byla, kterou by mohla potom odsouhlasit většina. E, sem patří takové otázky, jako je například vlastní e, definice těch takzvaných e, daňových rájů, dále potom otázka sankcí, kteří na, uvalovaných na lidi, kteří pomáhají daňovým únikům. A také otázka vůbec danění práce, čili Otázka automatické výměny informací je velice důležitá v této souvislosti je potřeba také, abychom odstranili netransparentní eh, dohody. Ve světle současného vývoje a také ve světle eh, obav, které vyjadřují veřejnost, je důležité, aby Evropský parlament skutečně velice eh, zaujal velice silný postoj, velice, který, jehož cílem bude posílit jistotu, právní jistotu všech daňových poplatníků. V současné době neexistuje společné eh, eh, východisko, eh, například potenciál těch tzv. environmentálních daní není plně využíván, například pro vytváření nových pracovních příležitost a tak dále. Dále potom se jedná o otázku tzv. whistleblowerů, to je také věc, kterou bychom měli v budoucnosti diskutovat, protože je velice důležité, skutečně zajistit eh, ochranu eh, těmto lidem. <clears throat> Navzdory určitým neschodám můžeme říci, že tato výroční zpráva o daních v letošním roce má celá jasný, vyjadře, jasné eh, stanovisko a vytváří tak určitou základnu pro férovou, transparentní a také sociálně zodpovědnou daňovou politiku v celé Evropské unii. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkujeme. Děkujeme Evě Kylie, říká pan předseda. A nyní za EPP Teodor Dimitrius Stolojan je stínovým zpravodajem. Děkuji, pane předsedo. Rád bych nejprve poděkoval paní zpravodajce, paní Kajli za odvedenou práci, za dobrou spolupráci, nejenom s námi, s stínovými zpravodaji za EPP, ale se všemi stínovými zpravodaji. Díky této spolupráci vám mohu s potěšením říci, že jsme se dohodli na většině kompromisu. Je zde ovšem několik kompromisních návrhů, pár takových kompromisních návrhů, kde máme odlišné názory a rád bych teda na to upozornil. Je to i kompromisní návrh. Tam chceme, aby Evropská komise prostudovala možnosti minimální sazby podnikových daní. My nepodporujeme tento návrh. Dále je to L, kompromisní návrh 12b. Tam si myslím, že je příliš, abychom požadovali od všech členských států, aby vytvářely tyto analýzy, takzvané spillover analýzy jejich národních politik v této oblasti daní pro zhodnocení dopadu na rozvojové země? Dále je to kompromisní návrh Z. To je kompromisní návrh, který se týká přenosu informací. Vítáme teda přenos informací například podobného typu jako v kauze LuxLeaks. My to nevítáme, nebo že bychom to snad považovali za nějaký stimul pro mm, řekněme, ukradení CDček a podobně a zveřejňování takových informací, čili s tím nesouhlasíme a je zde ještě kompromisní návrh 4 a velké A, což je definice daňových úniků, podvodu, agresivního daňového plánování a výbání se daňové povinnosti. Myslím si, že tyto definice bychom měli ponechat na akademiky nebo ministru, minister, mm, nebo na jednotlivých ministerstvech financí, protože když jsem si přečetl tyto definice, podíváme-li se na tyto definice, tak jak jsou právě v této v tomto mm, kompromisním návrhu pro daňové podvody a vyhýbání se daňovým povinnostem stanoveny. Nevím, jaký je rozdíl mezi legálním a nelegálním postupem. Z této definice to podle mě nevyplývá a my proto žádáme oddělené hlasování u 145, 149 a 247. Pokud jde o 145, je zde ještě druhá část tohoto návrhu, který nemůžeme podpořit. Žádá se tam od komise o společná závazná pravidla podnikové, podnikových daní v boji proti agresivnímu daňovému plánování. My máme zvláštní výbor a tento zvláštní výbor by měl právě přijít s návrhy v tomto ohledu. Dále je to u 149, rovněž tam požadujeme oddělené hlasování. Tam jde o výměnu informací, včetně rozvojových zemí, tím, že jim umožníme určité přechodné období. My tam souhlasíme s první části tohoto pozměňovacího návrhu, návrhu ovšem ne s tou druhou části. A 247 tam rovněž požadujeme oddělené hlasování. My tam máme trochu problém s tou první části. Tam se žádá od komise, aby plně zakotvila pragmatickou koordinaci v oblasti daní v rámci evropského semestru. My se domníváme, že evropský semestr to je mm, semestr, to je taková rozsáhlá oblast a v podstatě mm, si myslíme, že bychom nemuseli do toho zapojit nebo nemuseli jsme žádat komise, aby to pro... Takže ještě jednou děkuji a Samozřejmě děkuji paní zpravodajce. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní za EKR pan Kerkhoff. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Milí kolegové, eh, milá paní zpravodajko, já jsem se o tom zmínil na schůzce stínových zpravodajů, bohužel ve stávající formě naše skupina EKR mm, s tím má docela veliké problémy, pokud jde o podporu této zprávy. My si myslíme, že pokud jde o rozsah této zprávy, ta by měla být, ten by měl být trošku selektivnější, než eh, jak to vypadá ve stávající formě, protože zdaňování je výsostná kompetence členských států a my za EKR si myslíme, že by to taky mělo zůstat, což vás jistě nepřekvapí. Zdaňování obecně řečeno u daní máme pocit, my skutečně nechápeme, proč bychom měli poskytovat nějaké rady v tomto ohledu členským státům, to znamená nějaké zpravování daní řádným způsobem, dále je to dan z finančních transakcí a tak dále, protože tyto záležitosti nespadají pod naše kompetence. Zároveň si nemyslíme, že bychom zde mohli mít nějakou komparativní výhodu tak jak my teda chápa, chápeme tuto eh, problematiku, to znamená nějaké srovnání mezi členskými státy. Myslím si, že legální konkurence v této oblasti daňové je dobrá a mm, pokud jde o daňovou harmonizaci či koordinaci, to skutečně nemůžeme přijmout na evropské úrovni. Všem samozřejmě, že pokud jde o nějaké dobrovolné vyměňování informací České státy, proč ne, v boji proti daňovým podvodům, boji proti daňovým únikům, jistě. A navíc nemůžeme podpořit žádné povinné politiky této oblasti daňové politiky na úrovni EU z důvodu, o kterých jsme se už zmínili. A co pokud jde o společný základ daně u podniku CCCCB, tam skutečně máme rovněž veliké obavy. Ano, čili myslíme si, že tak, jak to komise navrhla na počátku, dobrovolný způsob ten by měl být zachován tato zpráva je více politická, než to bylo v předchozích letech. To je pro nás problém a právě proto celou tuto zprávu od samotného počátku považujeme za problematickou. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme, pane Tero. některých z těch případů, o kterých se se zmínil, parlament je konzultován na základě smluv, čili to je v podstatě částečně i naše kompetence pokud teda jsme požádáni o názor, jinak by v rámci speciálního zvláštního legislativního postupu k tomu nedocházelo. A nyní pan Newman Hojce za ALDE. Pan Newman Hojce, děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poděkovala paní Kajli, paní zpravodajce za dobrý základ který představuje tato zpráva a jim za to, že vzala v potaz naše pozměňovací návrhy. Ráda bych rovněž poděkovala ostatním stěnovým zpravodajům za jejich příspěvky. Hodně jste již zasnělo o tom, k čemu vlastně došlo od poslední schůzky, protože díky široké podpoře všech politických stran se parlament rozhodl právě vytvořit tento zvláštní výbor, zvláštní výbor, který se bude zabývat daňovými rozsudky v této oblasti daňové v členských státech nebo i podobnými záležitostmi, pokud jde o jejich povahu či dopad, to je dost takový široký rámec a zároveň, aby přišel k určitými doporučeními pokud jde o tento zvláštní výbor, my samozřejmě si myslíme, že je to správné, protože my potřebujeme naléhavě diskuzi v tomto ohledu, vyhýbání se daním a daňové povinnosti, transparentně o tom hovořit, nejenom eh, o jednotlivých zemí samostatně, ale obecně. Pokud jde o tento zvláštní výbor, Myslíme si ovšem, že bychom měli postupovat opatrně, abychom nedospěli k nějakým předčasným rozhodnutím, měli bychom počkat na výsledky šetření, které bude probíhat mandát ze strany tohoto výboru, tak abychom měli všechna čísla, fakta k dispozici, jasná čísla, proto nepodpoříme některé pozměňovací návrhy, které podle nás jsou příliš konkrétní v tomto okamžiku. Ovšem podpoříme pozměňovací návrhy, které se kají automatické výměny informací, minimalizování překážek, administrativní zátěže pro malé a střední podniky, pokud jde o zprávy, vykazování po jednotlivých zemích, společný globální přístup, pokud jde o boj proti vyhýbání se eh, daňové Eh, povinnosti a zároveň agresivního daňového plánování. Tam došlo k určitému problému, o tom jsme se zmínili, ty pozměňovací návrhy, které mm, spochybňují fiskální autonomii jednotlivých členských států, například environmentální daně nebo daně z majetkové daně, vytvoření nějakých nových forem zdaňování by mělo zůstat v kompetenci členských států podle našeho názoru a zároveň pokud jde o daňové dohody mezi členskými státy a třetími zeměmi nebo sankce v oblasti daňových podvodů, tak to platí stejně. Ovšem u většiny kompromisních návrhů plně podporuje paní zpravodajku a ještě jednou děkuji. Děkujeme, říká pan předseda, nyní za GUE, prosím, Marisa Matias má slovo. Děkuji za slovo, Roberto. Bude to Dimitris, který, Dimitris měl vystoupit, ovšem ten tady není, takže mě poprosil, abych vystoupila jeho jménem, proto to přečtu. Takže jenom jsem chtěla říct, že to teda budu čistý. Mitry by rád řekl to, že rovněž děkujeme za naši stranu EBIE, za dobře odvedenou práci, za úsilí, za všem stínovým zpravodajům, za jejich příspěvky, jelikož je to velice důležitá problematika, pokud je o vyhýbání se na ním daňové podvody mm, mm, a naléhavost celé problematiky. Myslíme si, že i když tato zpráva je vlastně určitým pozitivním krokem správným směrem, je tam mnoho kvalitních prvků, bohužel nejde eh, ještě dál, tak jak jsem si třeba. Samozřejmě, že obecné návrhy, které se zde, mm, jsou zde, my si můžeme souhlasit, ovšem konkrétních záležitosti progresivního sociálního charakteru nám chybí určité prvky. Myslíme si, že zde prostě je pouze určitý seznam požadavků, ale zároveň potřebujeme určitou politickou vůli na straně komise, aby reagovala na příčiny celého problému, čili musíme samozřejmě v tomto ohledu dále jednat. Bohužel Evropský parlament nemá právní základ bojovat proti daňovým podvodům a vyhýbání se daňovým povinnostem. Ovšem můžeme zvýšit tlak, požadavky, tlak na komisi, tak aby došlo ke kontrole, pokud jde o všechny všechny mezinárodní obchodní aktivity, eh, zisky nadnárodních společností, dále jsou to um, um, transakce a jejich, stanovování jejich cen, offshoreové obchody, daňové ráje. Musíme využívat efektivně i pravomoce Evropského, Evropského parlamentu, které má v této oblasti tím, že právě vytvoříme takový vyšetřovací výbor, který se bude zabývat rozsudky v této oblasti. Mělo by to vyústit k hloubkové studii a konkrétním specifickým návrhům pro implementaci cílených opatření. Ve světle toho, co jsem řekla, se domníváme, že hlavní priority by měly být přesunout daňovou zátěž eh, z práce a těch základních eh, potřeb na eh, čistý zisk a vysoké příjmy sílem podpořit kvalitní místa a zaměstnanost celkově a dále zdaňovat ty nejbohatší vrstvy a zároveň mít určitou eh, komplexní strategii, která by umožnila monitorování mezinárodních komerčních aktivit, zároveň vytváření zisku nadnárodními společnostmi a interskupinové transakce zároveň zakázat offshore ve společnosti, daňové ráje v Evropské unii a snažit se zavést minimální úroveň podnikové daně v eurozóně poslední záležitost, nejdůležitější v boji proti daňovým únikům a daňovým podvodům efektivním způsobem je to, aby tato opatření byla realizována jakožto součást dlouhodobé alternativní politiky v této oblasti nové sociálně spravedlivé daňové politiky v této oblasti potřebujeme, tak aby došlo k redistribuci um, blahobytu a zároveň zajištění práv našich daňových poplatníků a pracovníků v celé Evropské unii. Děkuji. Marisa. Děkuji, Mariso. A teď za zelené, Morsko Kato, děkuji. Já bych chtěl také poděkovat Evě a také jejím spolupracovníkům eh, za to, že zpracovali tuto velice komplikovanou zprávu, která také má celou řadu pozměňovacích návrhů. Mé stanovisko je takové, že skutečně vítám eh, ochotu mnoha kolegů věnovat se, seriózně se věnovat této otázce konkurence v daňové politice Ehm, což souvisí také s potřebou zajistit peníze, které potřebujeme na zajištění civilizované společnosti. My zelení jsme eh, byli velice eh, zklamáni tím, že stále ještě nemáme eh, přístup k těm dokumentům, co jsme žádali v konkrétní kampani. Velice se těšíme na spolupráci s kolegy, protože skutečně je potřeba skoncovat s těmito škodlivými praktikami. Eh, myslím si, že daně plní dvě eh, úlohy a neměli bychom je zaměňovat. Za prvé, eh, umožňuje nám to získat zdroje pro veřejnou sféru, ale mohou být používány také strategicky, tak abychom poskytovali pobídky podnikům, tak aby se chovali environmentálně Eh, já jsem slyšela říkat, že všichni se snaží vyhnout se daním, ale myslím si, že je potřeba, aby naše politiky nás eh, dovedly do situace, kdy takovéto prohlášení bude společensky zkrátka nepřijatelné a lidé by se měli stydět za něco takového. Eh, myslím si, že toto je přání, pod které by se podepsalo mnoho lidí v tomto parlamentu a jsem přesvědčena, že eh, se nám podaří dosáhnout eh, pokroku i v této oblasti, až budeme pracovat v této oblasti. Kromě toho je potřeba využívat právě té strategické úlohy eh, daní a myslím si, že v této oblasti je tato zpráva méně uspokojivá. Letošní rok, na závěr letošního roku by měly být naprosto zásadní jednání o ochraně životního prostředí a já si myslím, že to je právě oblast, které nevěnujeme v této zprávě dostatečnou pozornost. Neměli bychom umožnit, aby lobby, která podporuje teda paliva, eh, aby se jí podařilo snížit veškeré ty pobytky, které by vyústily ve snížení výroby energie právě na bázi těchto zdrojů. Děkuji. Teď paní Anemans požádala o slovo. Pan Anemans. Děkuji, pane předsedo. Hovoříme zde o daních, o celosvětových standardech, o spolupráci mezi jednotlivými zprávami států, na tom pracujeme, to je vhodné, ale měli bychom si nejdříve zvážit, jak si přejeme, aby to vypadalo zde v Evropské unii, jak to chceme upravit zde v EU s 28 členskými státy. Já sám pocházím ze země, kde před několika dny se vyšlo na světlo něco, co se týkalo daňového režimu. Dobře víte, jak to vypadalo s případem LuxLeaks a rovněž debata o harmonizaci daní. Tady se hovoří často o tom, že ničíme jednotný vnitřní trh, ale když chceme něco podobného zavést, tak členské státy se zachovají tak, že si chtějí eh, zachovat své vlastní režimy. Otázka je tedy, zda skutečně eh, si myslím, že něco takového škodí hospodářské soutěži, A já si myslím, že pokud eh, budeme mít různé daňové režimy, tak se podniky vždy budou snažit si nalézt ten pro ně nejvhodnější členský stát a na druhé straně členské státy se budou snažit nalákat podniky pomocí daňových pobídek a výhod. Bylo by tedy důležité mít nějakou závaznou společnou daň z eh, podniků, ale jaký bude konkrétní krok? Bude tam určité procento eh, dané, této daně, které bude platit všude, protože v jednotlivých členských státech máme různé daňové slazby podle sektoru, takže chceme to všechno zharmonizovat tak, aby skutečně všechno bylo naprosto stejné. Je třeba si to nyní zvážit, prodiskutovat to, ale je třeba si položit následující otázky. A to právě zde, na našem výboru pro hospodářské záležitosti. Zde jsou členové, eh, respektive osoby jako pan Ferhostav či Jean-Claude Juncker, jsou všichni pro federální Evropu, ale když oni sami vedli své vlády, tak na vnitřní trh nenahlíželi tímto způsobem. Děkuji. Thank you. Děkuji. Děkuji. Teď má slovo paní zpravodajka. Jak vidíte, eh, na většině věcí jsme se skutečně dohodli. Jak jsem eh, řekla, těch poznacích návrhů bylo 300. Pokusili jsme se dosáhnout kompromisních eh, poznacích návrhů, i když existují i nadále rozdíly v našich názorech, o kterých budeme muset v budoucnosti ještě diskutovat. Chtěla bych poděkovat všem kolegům, kteří produktivním způsobem přispěli k této zprávě nejen tedy formou těch poznacích návrhů, ale také radami. Eh, chtěla bych ještě jednou poděkovat všem eh, stínovým zpravodajům za skvělou spolupráci. Chtěla bych také eh, pozvat eh, k tomu, aby i v budoucnosti jsme tímto způsobem pokračovali, abychom pokračovali v naší práci, která bude co nejkonkrétnější, která bude vycházet z toho, co jsme již udělali. Ještě jednou tedy bych jim chtěla poděkovat za jejich pomoc, chtěla bych poděkovat odborníkům ze sekretariátu, kteří také se na této práci podíleli. Děkuji. Děkuji. Jak víte, hlasovat o této zprávě budeme zítra. Takže děkuji ještě jednou za vámi odvedenou práci, nejen paní zpravodajce, ale i všem stínovým zpravodajům. Teď eh, postoupíme k dalšímu bodu. Tady máme malinkou změnu v programu. Eh, eh, nejprve tedy budeme diskutovat zprávu v čísle v bodě 5, to znamená podávání zpráv a transparentnost u obchodu zajišťujících financování. Pane Soru, máte slovo. I will keep it in my mind. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám mnohokrát. Vážení kolegové a milé kolegyně, před několika týdny jsem představila na tomto výboru návrh a tehdy jsem měl možnost hovořit o postojích různých stínových zpravodajů a zjistit, jaký postoj zastává komise v celé řadě eh, konkrétních bodů. Rozhodli jsme se, že ještě eh, odložíme, prodloužíme lhůtu na pozměňovací návrhy, což ovšem neznamená, že celkově by se nám změnil ten legislativní kalendář. Bylo předloženo více než 150 pozměňovacích návrhů a já děkuji všem poslancům za jejich příspěvky, které jsem si pročetl velice pozorně a s velkým zájmem. Zejména jsem si prohlédl pozměňovací návrhy, které společně předložili stínoví zpravodajové. Tyto návrhy odráží mínění velké části eh, poslanců tohoto výboru. Například šlo o pozměňovací návrhy od EFDD a jak jsem již řekl, měl jsem možnost se setkat se stínovými zpravdaji již respektive neměl jsem možnost s nimi si hovořit již předem, protože nejmenovali žádného stínového zpravodaje. Mnoho pozměňovacích návrhů šlo podobným směrem. E, některé například přímo podporují ty, které jsem předložil já sám. V jiných bodech jsou jistým, do jisté míry různé názory na tu konkrétní věc, ale já jsem přesvědčen, že je možné dosáhnout řešení, které bude uspokové pro všechny, tak abychom měli dobrý výsledek eh, k trialogu s komisí a s radou. Nyní tedy vypracováváme kompromisy a tento týden dojde k první schůzce stínových zpravodajů, kde celou věc prohovoříme. Nyní bych krátce se rád soustředil na několik bodů, které podle mě jsou ty nejdůležitější, pokud se podíváme na pozměňovací návrhy. Za prvé článek dvě oblast působnosti. O tom se již hovořilo, ale myslím si, že je to třeba ještě dojasnit. Zásadním aspektem eh, je zde to, zda bychom měli udělat výjimku pro systém centrálních bank a jejich protistran Týká se to tedy povinnosti, transparentnosti a povinnosti oznamovací. Možná si vzpomínáte na poslední debatu, kde bylo řečeno, že důvěrnost, která má platit pro centrální banky a také pro Evropskou centrální banku, že tato povinnost důvěrnosti vyžaduje, aby existovaly se výjimky v rámci oznamovací povinnosti. Já sám jsem toho názoru, že tento postoj e, můžeme podpořit, ale Měli jsme, respektive obdrželi jsme celou řadu podnětů v tom smyslu, že je třeba se tomuto bodu věnovat ještě e, výrazněji. A některé skupiny, některé frakce e, řekly, že momentálně s tímto zcela nesouhlasí, což je poněkud zvláštní a my se tedy snažíme nalézt nějaké řešení, nějaké vyvážené řešení mezi důvěrností na jedné straně a na druhé straně mezi transparentností. Eh, byl zde navrhnut eh, pozměňovací návrh 215 od kolegů z ALD, EPP a ECR, který se obrací přesně tímto směrem. Nyní padl mikrofon. A pak zde máme článek 3. Zde se jedná o definice. I zde je třeba pravděpodobně ještě celou věc dopracovat. A pak jsou zde legální aspekty. Zde se jedná o to, abychom nalezli řešení. Ne. Jedná se o řešení pro, pro to, abychom se vyhli regulační arbitráži, tedy aby Trh se nám nepřesouval do jiných oblastí, například do oblasti stínová bankovnictví, tak aby obcházel veškerá pravidla. Někteří říkali, že je to poněkud zarazilo a my nyní se snažíme pracovat na řešení, tak abychom dosáhli toho, co skutečně chceme. Tedy to, abychom měli pravidla a normy, které budou skutečně právně zajištěné. Článek 4 tam se vyjmenovávají jednotlivé povinnosti oznamování. I k tomuto článku bylo předloženo několik podněvacích návrhů, které pečlivě prostudují. Ovšem některé budou pravděpodobně jen obtížně realizovatelné. E, Teď na, nad rámec oznamovací povinnosti zde mají být delegované ještě nějaké další věci, což je pod, pravděpodobně poněkud obtížné. Pokud bychom měli takovéto předpisy, tak by bylo asi těžké nalézt osoby, které by vůbec byly ochotny poskytovat takovéto služby. Zde máme další dva body. Týká se to článku 23 a 21. I k těmto článkům byly předloženy eh, pozměňovací návrhy, byla jich celá řada ale rozdíly mezi jednotlivými návrhy jsou velmi malé, takže to budeme muset rychle zpracovat. Pak 20, článek 28, doba, kdy eh, řízení vstoupí v platnost. Tady navrhujeme jakýsi postupný, pomalý postup. Namísto toho, aby eh, nařízení vstoupilo v platnost i hned, jsme proto, aby se zavádělo postupně. A další věc, to je komplikované, to je výjimka povinnosti z nového znovu uplatňování všech protistran. Je to zejména pozměňovacích na vrch číslo 204. A pak eh, musím říci, že mám jisté obavy, eh, které se týkají jedné věci a jsem také proti. Šlo by totiž o to, že by byl eh, oblast působnosti nařízení drasticky omezena, což by vedlo k tomu, že asi 95% trhu by nebylo vlastně obsaženo, by nespadalo do toho nařízení. Pokud by tedy banky měly výjimku pro tak velkou část trhu, znamenalo by to, že nařízení by bylo v podstatě naprosto beze smyslu, ale rád to ještě s vámi prodiskutuji, tady by bylo důležité si rovněž vyslechnout názor komise a názory dalších stínových zpravodajů. A nyní téma herkatu. O tom jsme hovořili už minule. Možná si vzpomínáte, že ve svém návrhu jsem již navrhl jste změny článku 15 a mám tam jisté doporučení Rady pro finanční stabilitu z října, které jsem převzal. Ale z analýzy pozměňovacích návrhů a z diskusí, které jsme měli, vyplývá, že členové výboru jsou různého názoru. Na jedné straně stojí má frakce o také zelení a GUE a také část ETD, který jsou toho názoru, že je nutné, abychom měli ustanovení k herkatu, v tomto právním přespisu, již tedy v tomto nařízení. Na druhé straně máme kolegy z ALDE, z EPP a z ECR, kteří si přejí, aby to rozhodnutí bylo odloženo. Chtějí, aby pro tuto věc, pro ten haircut existovaly specifické úpravy a specifická ustanovení. Navzory všemu si myslím, že jsme dospěli k jistému pokroku, když to srovnáme s naší výchozí pozicí a nyní bychom měli, neměli diskutovat o to, zda je vhodné, abychom měli rámec pro haircut, ale měli bychom diskutovat o modalitu, o modalitě, o časovém rámci, v rámci kterého toto bude zavedeno. Myslím si, že pokud věc řádně prodiskutujeme, budeme moci dosáhnout pokroku a e, nalézt správná kompromisní řešení. Nyní bych udělal slovo kolegům stínovým zpravodajům. Děkuji všem za spolupráci a za kvalitu vašich pozměňovacích návrhů. Děkuji mnohokrát. Děkuji, Renato. A nyní jako první bych poprosil Danutu Hybnerovou, prosím. Thank you, děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych na úvod ráda řekla, že toto nařízení o SFT eh, není nějaký komplexní rámec eh, pro všechny tyto transakce pro obchodování. Tady se jedná o dvě aspekty. Jednak ohlašování těchto transakcí a také jejich transparentnost. Myslím si, že některé z problémů, eh, který, které jsou stále před námi eh, a také stojí v cestě nalezení určitých kompromisních eh, návrhů, na souvisí s tím, že někteří z nás by rádi využili e, tuto příležitost e, zpracování problematiky SFT e, pro diskusi i dalších otázek, které souvisejí s rámcem tohoto nařízení. Já také jsem trošku optimističtější než Renato, týkající se toho potenciálu pro dosažení kompromisních návrhů. Myslím si, že Eh, se nám podaří eh, dosáhnout některých kompromisů při diskusi o eh, konečném znění tohoto textu a to navzdory všem těm rozdílům, které existují v současné době. Rád bych se, ráda bych se zmínila o několika Eh, otázkách, které souvisejí s mými pozměňovacími návrhy a také s pozměňovacími návrhy, které navrhuji společně s dalšími kolegy. Chtěla bych poděkovat Renátovi eh, za to, že mě podpořil eh, v těch otázkách týkajících se malých a středně velkých podniků. To také je otázka reakce na příklad těch protistran. Doufám, že i tyto kompromisy nám umožní dosáhnout určitých výjimek pro střední a středně velké podniky v té oblasti ohlašovací povinnosti. Co se týče definicí, já si myslím, že tady potřebujeme další definice. Myslím si, že některé definice stále ještě chybí. Eh, v tomto nařízení, takže já jsem eh, tady navrhla tři nebo čtyři nové definice, které doufám, že nám pomohou také eh, nalézt kompromisní řešení. Co se týče té povinnosti ohlašovací, tady si myslím, že Eh, to by mělo být v rukou eh, ESMA nebo eh, by to měla být odpovědnost vnitrostátních orgánů, ale myslím si, že tady je určitá komplikace v oblasti retailového investování a Čili tady je potřeba vycházet z toho, že potřebujeme určitou diferenciaci. Eh, co se týče toho, čemu říkáme haircut, tady skutečně zatím jsme nedosáhli schody. Možná, že eh, se nám ji nepodaří najít až do konce tohoto procesu. Myslím si, že někteří ze nás eh, budou vyžadovat, aby haircut byl regulován, někteří ne, ale Každopádně platí, že na základě informací, které máme k dispozici a na základě systému, který máme k dispozici v současné době, Eh, nejsme schopni se věnovat této otázce herkatu v rámci tohoto nařízení a proto já od samotného začátku eh, jsem podporovala myšlenku určité revize eh, některých těch doložek, někteří navrhují například to období 18 měsíců a během těchto 18 měsíců po, toho, po vstupu tohoto nařízení v platnost ESMA a Evropská investiční banka by měla nám předložit určité informace o práci na regulačním úpravách toho, čemu říkáme herkat. <clears throat> Myslím, že by to potom umožnilo komisi eh, udělat další krok eh, ve formě eh, dobrého vyhodnocení dopadu a mohli bychom potom mít návrhy týkající se herkatu. Protože si myslím, že regulování toho, čemu říkáme herkat, je velice důležité Eh, pro všechny účastníky trhu. Dále je zde otázka eh, definice opětovného použití. Doufám, že i tady se vám podaří najít určité eh, kompromisní návrhy. Myslím, že to, co říkal Renato, znamená určité zúžení celé této oblasti kolaterálu a využití kolaterálu. Tady si myslím, že také je potřeba najít určitou schodu v tom, co bude nejlepší pro trhy. TTCI, tady já jsem proto, abychom eh, eh, rozlišovali ty specifické eh, použití opětovného využití, to jsou ty věci související s kolaterálem. Já vím, že vy jste proti tomu a já doufám, že se nám podaří najít takovou formulaci, která nám umožní vytvořit se, vyhnout se vytvoření určitého rizika souvisejícího s tím, že ten, který poskytuje ten kolaterál, by vlastně Eh, zbankrotoval nebo by nebyl schopen eh, eh, toto zajistit. Hovořili jsme o tom s dalšími stínovými, s pravodajím, hovořili jsme o, tom, o té povinnosti ohlašovací nejen u transakcí, ale i v jiných otázkách, například v uvěrování, kdy si myslíme, že by to, ta povinnost ohlašování transakcí byla asi lepší. Pak je tady otázka té jednostranného ohlašování nebo dvoustranného ohlašování. Tady si myslím, že i k tomu jsme měli celou řadu diskusí, nalezli jsme celou řadu argumentů, jak pro ten jeden, tak druhý přístup dvoustranný nebo eh, jednostranný. Dále je to otázka těch úložišť E, myslím si, že i zde je to otázka e, možného kompromisu, který vychází e, z toho, že ty protistrany u každé transakce by měly mít možnost právním způsobem delegovat vlastně určité pravomoci. Takže i to by bylo potom právně závazné. Nezávisle na tom také doufáme, že ESMA Eh, bude zvažovat v budoucnosti i možnost jít jaksi za hranice této zprávy a podívat se i na možnost toho, jak se vyhnout eh, duplika, duplicitě a eh, možná, že to duální nebo dvojstrané ohlašování bude jedinou cestou. Kromě toho, měli bychom postupně eh, uvádět eh, toto nařízení v platnost. Myslím si, že tento postupný, toto postupné zavádění by mělo být také zpracováno v rámci těch uh, aktu eh, přenesené působnosti. Je tady celá řada dalších otázek, otázek, o které jsem zatím nezmínila, to je otázka týkající se například centrálních bank a ohlašovací povinnosti. Tady jsme měli také celou řadu argumentů pro i proti. Eh, dosáhli jsme určitého kompromisního návrhu a doufám, že se nám podaří tady nalézt schodu u tohoto kompromisního návrhu, což by eh, znamenalo určité zajištění monetární politika, na druhé straně by nám to také poskytovalo informace o eh, eh, většině těch obchodů, které se týkají také centrálních bank. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Danuto. A teď Sampotel za ECR má slovo. Děkuji, pane předsedo. Kay Swinburne, stěná zpravodajka za ECRT, se bohužel musela omluvit z dnešního zasedání, protože je nemocná a já tedy tady budu mluvit jejím jménem. U této technické záležitosti je Kay Swinburne potěšená tím, že se podařilo dosáhnout značné shody stínových zpravodajů a své pozměňovací návrhy zaměřila směrem ke zlepšení přístupu zpravodajů u relativně malých věcí. Co se týče hlášení a podávání zpráv, tady potřeba věnovat větší pozornost administrativnímu břemenu, které eh, tím vznikne pro podniky. Je potřeba dát jasně najevo, že zodpovědnost by mělo být možné delegovat na jinou stranu. To je zejména důležité u nefinančního plnění, a nefinančních eh, eh, subjektů, které s tím budou mít potíže. Dále nové požadavky při ohlašování těchto finančních prostředků by se měly držet stávajících požadavků, které již jsou platné. Povinnost eh, zavedení těchto mandatorních pravidel by nemělo vést k vyšší úrovni informování a tyto podniky by tím tady neměly být penalizovány. K eh, obchodovaným eh, institucím by Kej chtěla zavést co nejkonsistentnější přístup s dalšími legislativními nástroji a proto navrhuje využít stávajícího rámce, který je obsažen ve směrnice o nefinančních institucích a tedy by se vstával i na tyto transakce již na předchozí měně názoru okay, upozornila na ty technické připomínky a zatímco může souhlasit s většinou eh, z toho stanoviska týkající se opětovného využití eh, eh, zástavy, je mělo by to být vyjasněno v tomto textu. Jde nespochybňovat solidní základy, jako například převod zástavy. To by mohlo spadat mimo oblast působnosti, kej by chtěla větší právní jistotu. A tyto záležitosti by tady měly být vyloučeny. Kej souhlasí s poznámkami dalších stínových zpravodajů o FSP s tím, že potřeba teprve o tom dále diskutovat, protože jinak by to neodpovídalo celkové obecné agendě v této oblasti. A na závěr Kej žádá, aby se věnovala pozornost datu implementace těch různých regulatorních norem. U MIFIDu a ESFT si ESMA stěžovala, že nedostala dostatek času na to, aby mohla provést eh, technické přeskoumání těchto návrhů. A kromě toho parlament musí prověřit eh, mnoho tisíc stránek různých eh, technických norem, aby také vyhověl všem těm termínům. A proto Kej navrhuje, aby datum implementace technických norem bylo spojeno s datem přijetí těch norem ze strany ESMI, tak aby byl dostatek času na prověření těchto norem, aby ESMA také měla určitou flexibilitu a mohla zlepšit kvalitu své práce. A také by to umožnilo parlamentu, aby mohl prověřit všechny tyto návrhy tak, jak by měl. Za Alde Filip de Bake. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat panu zpravodajovi. Asi se všichni zhodneme na tom, že jsme tady především proto, aby tento regulační rámec pro SFT snížil systémová rizika. A abychom zlepšili transparentnost některých transakcí, které dnes spadají mimo regulace bankovnictví. To jsou asi dva principy, na kterých se všichni shodneme a to by mělo být také základem vytváření kompromisu. Kromě toho ale je také důležité, a to říkala Danute a Kay, bychom měli zvážit tři důležité věci. Za prvé, by nám měli toto, abychom nezasahovali do těch trhů, které fungují dobře, abychom nevytvářeli nadměrné břemeno. A dále bychom si měli uvědomit, že toto je velmi technická záležitost a měli bychom si uvědomit, že všechny ty právní definice mají obrovský dopad na fungování a také bychom neměli předcházet hodnocení dopadu a diskuze, které o FSB pořád probíhají. To jsou eh, to je hlavní smysl mých pozměňovacích návrhů. Nechci se vracet k těm otázkám, které už tady byly zneseny ostatními. Je evidentní, že mnoho z těchto aspektů vychází ze stejných eh, stanovisek, ale já bych chtěl ještě zhrnout eh, několik hlavních eh, bodů vyplývajících z našich pozměňovacích návrhů. Nejprve ta otázka o česání takzvaný haircut. Nejde o to, jestli je povolit nebo ne, je to spíše otázkou dobrého řízení, abychom měli dostatek informace předtím, než k tomu očesání dojde. Je to také otázka načasování, ještě pořád jsme neměli hodnocení dopadu a proto bychom s tím měli počkat, to je také smysl mého pozměňovacího návrhu. Dále k definici, to je zásadní věc, hovoříme tady o globálním obchodu, takže tato definice musí odpovídat definici FSB, protože se to promítne i do její další práce. Za třetí je to podávání zpráv a informování. My jsme vytvořili prostor pro to, aby mohlo docházet k delegování některých těchto značně náročných činností a tak ESMA se k tomu vyjádřila. Kej k tomu má velmi jasné stanovisko, já si myslím, že bychom to mohli ještě během naší debaty v příštích dnech vyjasnit. Co se týče transparentnosti, my jsme navrhli jeden návrh, který by měl zamezit nadměrnému břemenu pro společnosti, a sice proto, že bychom měli eh, zvážit již stávající požadavky a výhody těchto požadavků. A ESMA, jak všichni víme, bude tu regulaci provádět na základě stávajících předpisů. Tolik tedy transparentnosti, to jsou hlavní věci, o kterých jsem se chtěl zmínit za naši skupinu. A e, poslední věc se týká nezamýšlených právních důsledků, což může souviset s definicemi, proto ty by měly být co nejjasnější. A z toho důvodu navrhujeme určitá vyjasnění, protože nám jde o to, jak e, zajistit právní jistotu, také ohledně oblasti působnosti. A současně bychom byli rádi, kdyby Kromě právní jistoty byly promyšleny i všechny právní důsledky, které by z toho mohly vyplynout. Například při převodu cených papírů, kde se převádí právní vlastnictví, bychom měli vytvořit prostor pro výjimky, protože je evidentní, že ten právní rámec by měl zůstat nedotknutý. Potom je tady řada ještě nevyřešených technických otázek, ale těším se na další debatu a myslím si, že na konci té debaty bude mít lepší test než ten, který navrhla komise a také bude mít jasnější rámec pro tyto transakce v budoucnosti. Děkuji Filipovi de Bakerovi a za zelené Děkuji. Já bych také v první řadě chtěla poděkovat panu zpravodajovi Myslím si, že to byl velmi dobrý úvod. A já si myslím, že je důležité se dohodnout. Jednak bychom se měli vědomit, jaká jsou rizika o EF, EST, SFT, pardon. A samozřejmě všem nám také jde o větší transparentnost a o stanovení pravidel jak eh, s tou transparentností zacházet. A v tomto hlavním, těchto hlavních bodech vás samozřejmě podporujeme. My se nesnažíme něco zásadního změnit, spíše chceme, aby text byl přesnější a jasnější ve svých cílech. A zejména nám jde o minimalizaci systémových rizik. Proto bychom chtěli omezit také ty možnosti opětovného využití, aby eh, šlo využívat eh, tyto možnosti pouze jednou. My si myslím, že by to měla být jednorázová, jednorázová hodnota. Co se týče očesání, tak tady jsme rádi, že s námi zpravodaj souhlasí. Přestože pořád nemáme eh, stanovisko Eh, příslušných institucí, tak bychom i tak měli přistoupit k přijímání legislativy. A myslím, že by to byla nevyužitá příležitost, kde bychom eh, neregulovali. A proto bychom tento herkat měli eh, regulovat. Chtěl bychom dále postoupit s transparentností. Nevíme, proč by ECB měla mít tak velké obavy. Nevíme, proč by se měly lišit eh, ty předpisy a hlavně si myslíme, že bychom neměli vytvářet další mezery v zákonech. Těším se na závěr této debaty. Je to podle mě velmi dobrý základ pro kompromis. Děkuji za zelené, paní Scott Carto. Děkuji. Já musím omluvit Evu Žoli, která je teď na misi v Afganistánu, která je nesmírně důležitá. A já teď musím jejím jménem tady přečíst velmi technické poznámky. Nejprve tedy děkuji vám, pane předsedo, a panu zpravodajovi za velmi zajímavou zprávu. Chtěli bychom upozornit na zajímavé aspekty, které jsou v souladu s doporučenými SSB. Měly by to odpovídat eh, předpisům pro hodnocení kolaterálu. Byli bychom také, eh, souhlasili bychom také s tím vyloučení z oblasti působnosti nefinančních aktiv. Dále jde o povinnost informování které by se měly vztahovat na všechny instituce, které obchodují s těmito cenými papíry. A dále jde o vytvoření metodiky pro srážku hodnoty kolaterálu, což by měl také odpovídat eh, těm doporučením FSB. A co týče návrhu komise, máme následující poznámky. Myslíme si, že jsou dobré argumenty, jak eh, doplnit návrh komise o další povinnosti, ale jde o to souhrné informování, které by mělo zahrnovat i objemy a propojení těch různých subjektů. Povinnost eh, zveřejňovat regulátorové informace v souhrné formě by také mělo přispět lepšení posuzování jejich situace. A Měli bychom také požádat komisi, aby prověřila harmonizaci pravidel insolventnosti, abychom se zaměřili i na další instituce, které mohou odkupovat kolaterál, které tedy se snaží eh, vyhnout prodejům za nevýhodných podmínek, což může vést k finančním problémům. My si myslíme, že tady je prostor pro kompromis o této velmi důležité otázky. Ähm, Děkuji. S ohledem na dobu, která nám zbývá, eh, ještě pořád můžeme dát otázky kolegům, pokud o to někdo bude mít zájem. Někdo zájem nevyjadřuje a proto bych chtěl dát slovo zástupci komise. Hmm, děkuji, vážený pane předsedo, budu stručný. První záležitost. Zda teda ten transfer jednotlivých cených papírů bychom měli výjmout z rozsahu celého tohoto nařízení. My si myslíme, že to není dobrá e, myšlenka, protože jednak, že by to zvýšilo riziko, je, jsou čtyři teda důvody, jaký je rozdíl mezi, kola, mezi e, tím zajištěním kolaterálu a přenosem těchto cených papírů v podstatě není. V podstatě jediná záležitost, která je jiná, je v podstatě ten časový moment, kdy dojde ke změně vlastnictví. Ovšem u obou těchto dvou transakcí musíte vlastně ten kolaterál opět vrátit poskytovateli. To znamená, že to riziko je stejné a ten kolaterál se musí v každém případě vrátit. Zároveň to zvyšuje právě nejistotu v této oblasti. No, odvětví nám říká, že pokud teda ten transfer cených papírů nevíme, takže vlastně zvýšíme právě právní eh, nejistotu. My si naopak myslíme, že v opačném případě by k tomu došlo, protože riziko je v obou případech stejné. To, že odvětví nám říká to, že v podstatě eh, ten základní požadavek ji tam už je v rámci přenosu cených papírů. Tím, že bychom to z toho vyjmuli, tak bychom vyslali špatný signál. To znamená, že v podstatě jako kdyby ten souhlas tam nebyl, nebyl udělen. Třetí důvod. Dále by došlo vlastně k snížení celého tohoto návrhu, pokud bychom výmuli celou tuto problémku. Mezi 95 až 96 celého trhu v podstatě vlastně bychom museli výmout celého tohoto návrhu. A to jsou informace, které máme od konkrétního tohoto odvětví. To znamená, že bychom podkopali a vlastně jak si z toho výmuli tu mm, podstatu celého tohoto návrhu. A poslední důvod, v čem je ten problém, v čem to tkví. Problém je v tom, že pokud to tam včleníme do tohoto návrhu, návrhu odvětví by v podstatě muselo pouze změnit stávající obecné standardy, ten master text, to znamená, že by vlastně jenom k těm hlavním pravidlům museli dodat určité oblasti, pokud jde o poskytování kolaterálu, že poskytovatel kolaterálu musel udělit souhlas no, u tohoto transferu. Čili my, my souhlasíme se zpravodajem, že by to bylo opravdu velice špatné, že by to byla špatná myšlenka, vím to slovo. A posledních několik bodů. Samozřejmě, že musíme nalézt nějaké řešení. Centrální banky nemohou být výjimuty úplně z tohoto návrhu centrální banky zda teda nedůvěřují jednotlivým zodpovědným úřadům této oblasti. To si myslím, že by vyslalo velice špatný signál, pokud by členské, pokud by centrální banky nemohly poskytovat informace k těmto uh, úřadům ohledu a jejich role vlastně v podstatě by byla prázdná, by byla zbytečná, protože by nemohli vykonávat dohled v této oblasti. Vykazovací povinnosti, ano, administrativní zátěž musíme snížit, pokud jde o mm, vykazování opozicí nebo transakcí. My si, myslíme, že transakční vykazování je lepší, využít stávající mm, pravidla, protože pokud bychom se mm, zabývali pozicemi, tak by to bylo takové dvojí vykazování, vyslali byste špatný signál u transakčního reportování a vykazování byste vlastně využili MIFID a EMIA, to znamená ty stáv, a MR, to znamená ty stávající pravidla a to si myslím, že je nejlepší cesta vpřed. Pokud je o herkaty, nejlepší způsob eh, v této oblasti. My zatím nevíme, jaký bude dopad, nevíme, jaké budou náklady spojené s touto problematikou pro celé odvětví, jelikož nevíme, kolik nás to bude stát a jaký bude dopad. Asi by bylo úplně nejlepší, abychom šli cestou kompromisního návrhu, který máme na stole, to znamená požádat eh, zprávu o analýze dopadu, zavést tato pravidla až poté, co došlo k dohodě na mezinárodní úrovni. To si myslíme, že je nejlepší cesta vpřed. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme komisi. A nyní se vracíme k panu zpravodaji Renato. Máte ještě slovo. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval za všechny připomínky, návrhy kolegům. Myslím si, že prozatím jsme odvedli docela dobrou práci, povedlo se nám dosáhnout kompromisů v mnoha oblastech. Paní Danuta Hybner to již zdůraznila, nám se povedlo dosáhnout kompromisu proto, abychom vlastně snížili ty náklady a požadavky na malé a středně velké podniky a zároveň ty kompromisní návrhy týkající se poplatků u, EC, eh, e u povinnosti u ECB, to rovněž si myslíme, že je dobrý základ, dobrý výchozí bod pro další diskuzi a pro kompromisní návrh. Důvody. Důvody stínových zpravodajů, tak jak je vyložili možnost zabránit například aby toto nařízení pokud jde o ty kolektivní dohody u přenosu těch jednotlivých titulů cených papírů, já si myslím, že v této oblasti by to bylo skutečně nebezpečné, protože opravdu bychom tím výjimuli 95% celého trhu způsobnosti tohoto nařízení. Samozřejmě, že se to týká především transparentnosti, to je pravda. Ovšem i přesto návrh v rámci tohoto balíčku podle našeho názoru společně s ostatními návrhy, které se týkají strukturálních finančních reform na finančních trzích. Podle našeho názoru hlavním cílem by mělo být snížit systémové riziko. A pokud teda nám jde o snížení tohoto rizika, musíme zároveň věnovat zvýšenou pozornost tomu, jakým způsobem trhy fungují v současné době a nesmíme zapomínat ani na to, že je musíme regulovat, um, abychom zabránili problémům do budoucna. Čili Myslím si, že se nám povedlo dosáhnout dobrého základu, dobrých kompromisů a věřím, že následující diskuze v následujících dnech nám umožní jít ještě dál a nalézt kompromisy. pro většinu tohoto návrhu. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme zpravodaji, děkujeme stínovým zpravodajům. Hlasovat budeme, jak všichni víte, 23. března, to znamená, že máme ještě čas to dopracovat, dosáhnout kvalitního výsledku této nesmírně důležité legislativní části. A tím jsme dokončili tento konkrétní bod na našem programu, dostáváme se k dalšímu bodu, který je vlastně trochu propojen s tímto bodem a to jsou strukturální opatření na zlepšení odolnosti úvěrových institucí BSR, jak tomu říkáme. A to je, jak si jistě dovedete představit, to je oblast, kde eh, skutečně máme veliké Eh, množství různých pozměňovacích návrhů, měli bychom je společně projednat a proto dávám slovo panu zpravodaji, panu Hokmarkovi. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych rovněž poděkoval stínovým zpravodajům a ostatním poslancům, kteří předložili podměňovací návrhy. Je jich docela hodně, ovšem zaměřují se na ty hlavní problémy, které zde máme a proto je to, neřekl bych, jednodušší, ale řekněme zvládnutelnější, udělat určité klastry těchto návrhů, určité skupiny. A já si myslím, jestli dovolíte, několik věcí, které bych rád zúraznil, několik poznámek k tomu. Jsou zde pozměňovací návrhy toho, co je to prop trading, jakým způsobem probíhá toto obchodování, jak na to nahlížíme, nebo jakým způsobem se tvoří trhy, jaké je akceptování investic nebo alternativních investičních fondů. Toto jsou záležitosti, které se týkají definice nebo určité právní jistoty. Já si myslím, že to je skutečně zvládnutelné. Pokud je o bankovní struktury, tam je možná trošku více pohledu na to, jakým způsobem vlastně probíhá to obchodování v oblasti um, nemovitosti, jakým způsobem dochází ke strukturování trhu v tomto oblasti. Ovšem to si myslím, že není nějak předmětem nějakých obrovských um, problémů názoru. Ovšem je zde určitá oblast problémů, které vyvstaly, nebo různých názorů, které vyvstaly na základě našich diskuzí, zaměřují se na to různé pozměňovací návrhy. Jednak jsou to implicitní subvence. Tam já osobně já jsem v podstatě u směrnice, která se týkala eh, obnovy bank. My jsme eh, tam snižovali to množství těchto subvencí. Samozřejmě, že můžeme vždycky si položit otázku, ano, implicitní subvence, zda ano nebo ne. Ovšem důležité pro naši další instruk- eh, diskuzi, nejenom pokud je o strukturu v této oblasti, ale zároveň je určité vyslání signálu celému bankovnímu odvětví. Neexistuje žádný. To znamená, že by neměla být žádná implicitní, nebo tyto implicitní subvence pro akcionáře. Neexistuje žádná alternativa, kde by v podstatě z toho těžili, ať už teda z toho fondu pro Eh, vyřešení problému bank nebo v rámci samotné zprávy celého tohoto odvětví. Toto je jedna z, ze základních problematických oblastí. My jsme se tím, mm, tomu věnovali ve směrnici pro eh, řešení problému banka. Je to důležité samozřejmě pro eh, celkovou zprávu ze státního pohledu a takzvaní senior investoři. I pro, ty je velice, pro ty je samozřejmě velice důležité protože ty jsou exponováni celé této problematice. To znamená, že by tam došlo k bail-inu, to znamená využití nebo rekapitalizace na základě vnitřních prostředků. Takže by nikdo neměl předpokládat, že, by, že skutečně dojde k nějaké intervenci, ale zároveň, a to je důležité sdělit, pokud je o vklady, vždycky proběhne diskuse o tom, jakým způsobem se zachovat k těmto kladatelům z dobrých, špatných důvodů, z politických důvodů, sociálních důvodů, různých jiných aspektů, které k tomu vedou. A právě proto No jednak eh, v tom plánu, který se týká eh, záruk vkladu, tak tam jsme se tomu částečně věnovali, pane Simone, to jsme, proto chci, abyste mě teď poslouchal a eh, byl na mé straně. A zároveň i v legislativě, která se týkala celé této problematiky, tam jsme to již částečně řešili. Samozřejmě, že je to zajímavé, protože musíme prodiskutovat, právě diskutujeme o další důležité problematice v našem výboru, například explicitní subvence, které by byly k dispozici pro bankovní systém v rámci toho Evropského investičního plánu. Právě ten by měl umožnit vytvoření explicitních subvencí pro bankovní sektor. A paradoxně tyto explicitní subvence v podstatě je využívají především taky, zatímco u těch implicitních subvencí, bez ohledu na to, kde se nachází, tak ty se dostávají celkově do ekonomiky, do hospodářství, to znamená, že jsou poskytovány na základních nízkých sazeb, tímto způsobem to do jisté míry již existuje a já si trošku kladu v této oblasti otázky, to ale můžeme řešit a já si myslím, a pro mě bylo velice důležité propojit bankovní nebo reformu, která se týká struktury bank s tou um, směrnicí pro vyřešení problému bank, protože tím, čím více to propojíme, tak tím e, vlastně to BRD bude důvěryhodnější, pokud jde o bail to znamená ta rekapitalizace, která využívá vnitřní vlastní prostředky. Další záležitost, která vyplynula z diskuze a já především teda v těch pozměňovacích návrzích eh, to znamená ty home země a host země, hostitelské země a ty domácí země, pan Karims, paní Hibner, pan Rosanty, všichni mnoho jiných kolegů na to upozornilo. To znamená, že musíme dělat rozdíl mezi těmito dvěma typy zemí a to je podle mého názoru rovněž velice důležité. Je to určité zaměření na jinou problematiku. Ať si odmyslíme home host, země riziko pro tyto země, nebo v těch zemích, kde mají zastoupeny banky z jiných zemí. Pokud bychom teda oddělili tyto dva typy zemí, a to je můj názor, myslím si, že celkově je to přijímáno, tak v podstatě by se snížily ty výnosy z jednotlivých eh, Litva, Estonsko, Lotyšsko. Eh, jejich tvorba trhu závisí právě na bankách z jiných zemí. A naše analýzy k tomu vedou. To znamená, že kdybychom udělali rozdělení mezi těmito dvěma typy zemí, tak v podstatě to, uh, uh, to znamená, že by vlastně ta tvorba těch trhů především se zaměřila na ty takzvané home země, tam, kde by byl ten největší kapitál. A to z několika zásadních důvodů. Nejenom pokud jde o bankovní unii, ale i z jiného důvodu, a na to poukázalo několik kolegů, určitá možnost eh, zpřístupnění investic v Evropské unii. Budeme-li bránit toku na, v této oblasti, financování, půjčky, tak to samozřejmě bude mít dopad i na host země, na ty hostitelské země, ale zároveň i na celkové hospodářství v EU. Dále přístup strukturálního charakteru nebo rizikového charakteru. Já si myslím, že v těch pozměňovacích návrzích vidíme určitý trend, jakým způsobem reagovat na rizika. Několik pozměňovacích návrhů zdůrazňuje to, že jsme zde viděli systémová rizika, která přichází i z malých bank, nejenom z těch eh, velikých bank, což je propojeno s nebo zá, vlastně záleží na té složitosti celého bankovního systému. Všechny tyto typy bank, když jsou malé nebo veliké, jsou propojeny a z určitého filozofického pohledu bychom mohli říci, že každá banka je v podstatě určitým oddělením další banky v rámci této finanční struktury, rozsáhlé struktury, to jsme viděli u Lehman Brothers velice jasně já to v podstatě byla taková speci- specializovaná banka v oblasti investičního bankovnictví a e, to nějak nepřeháním ale i ta měla systémový dopad na celý bankovní systém. Mnoho posměvacích návrhů proto zdůrazňuje potřebu zaměřit se na solventnost, eh, mm, platební schopnost. Když se podíváme na tyto pozměňovací návrhy a i na výsledky diskuze, která probíhala, je určitě rozdíl, pokud jde o systémové riziko a přístup k němu a dále bezpečná platební schopnost. Podle mě ta eh, bezpečná platební schopnost je podle mého názoru jasný způsob, jak eh, konkrétně zredukovat systémové riziko, podle mého názoru. A proto si myslím, že bychom mohli tímto způsobem pokračovat v celé problematice. Když se podívám na pozměňovací návrhy, tak je jednoduché říci, pan, pan Pajceker posledně nám řekl, že nás dělí opravdu obrovská propast. To já osobně si to nemyslím, pokud jde o naše názory. Pokud chceme dosáhnout opravdu konkrétních návrhů, konsenzu, nejenom symbolického charakteru. Všichni asi si přejeme robustnější, odolnější finanční systém, Nikdo nechce snižovat nějak hm, problémy systémového rizika. Nikdo. Nikdo, podle mého názoru, nespochybňuje potřebu dalších investic, zvyšování investic nebo že ty hostitelské země by měly mít menší podíl na tvorbě celého trhu v této oblasti. Já jsem si přečetl pozměňovací návrhy z celého širokého politického spektra a vidíme, že ta potřeba tvorby trhů zde opravdu rezonuje. Je zde podle mě možnost dosažení kompromisních návrhů, já velice stručně se o nich zmíním, pane předsedo. Je zde taková možnost, pokud budeme reagovat na ty konkrétní obavy více než na symbolické obavy. Pokud je o to mandatorní oddělení, povinné oddělení, tak pokud bychom se na to zaměřili, tak ano, tam by ty rozdíly v našich názorech mohly být veliké, ovšem zaměříme-li se na skutečné obavy banky, které by mohly být volatilní, nestabilní, obrovské obchodování představují a na ty budeme reagovat nebo to budeme řešit, tak, tak ty, tím bychom mohli ten, ten problém vyřešit. Některé větší banky jenom tím, že jsou větší, mohou způsobit větší problémy než malé banky. Zaměříme-li se na to, tak rovněž bychom mohli řešit tento problém, nebo zase ty home host eh, země, eh, hostitelské země, domácí eh, země, tomu bychom rovněž tím bychom rovněž mohli řešit tento problém. A nyní zastupuje tu úžasnou, vystupuje jako eh, zástupce Itálie, této úžasné země, kde moderní ekonomika vlastně na základě jejich účetního systému byla vynalezena. Pamatuji, si to správně, někde z nedaleko města Kačiery, eh, někde kolem Benátek, údajně ten způsob účetnictví vznikl. Je v tom je určitá zajímavá kulturní a historická dimenze v celé této problematice a zároveň ti z vás, kteří studovali podvojné, podvojné účetnictví někde, to opravdu je taková šílená, nudná záležitost. A když, no, protože je to propojeno s tou reálnou ekonomikou, s finanční ekonomikou, to je cíl tohoto účetnictví, můžeme říci. A ten okamžitý dopad s, dlouhodobý, s dlouhodobou perspektivou propojuje. A já, když jsem se podívala na všechny pozměňovací návrhy, mám pocit, že tím, že dosáhneme určitou novou úroveň transparentnosti, tak určitá um, vlastně benátská zrcadla nebo benátské okno. To znamená, ano, ten trading je viditelný, transparentní, poté tam budeme mít nějaký dohled, tak aby teda mohli více analyzovat, reagovat na více problémů. A ta transparentnost zároveň bude nutit orgány reagovat v případě, že musíte reagovat, čili ty problémy nebudeme moci někde eh, skrýt a zároveň propojíte tuto problematiku s trhy, protože Například, když jsme hovořili o směrnici eh, řešení problému bank, jedna, jedna z výhod byla v tom, že investor vlastně musí vědět, že ta investice nejde až do nějakého přehnaně rizikové o, o rizikové oblasti, tak v podstatě eh, potom můžete eh, nebo musíte zajistit lepší dohled, rozsáhlejší dohled na té business straně a pokud, bude, pokud zajistíme v tom business segmentu obchodování více transparentnosti, tak uvidíme i určitý vzorec toho obchodování, uvidíme tu volatilitu, pohyb, to, to mm, kolísání a zároveň to benátské zrcadlo či okno, které vám umožní eh, ty to jednání na straně úřadu, ne tím, že by to bylo mandatorní či povinné, ale tím, že ty orgány budou mít, budou mít určité vhodné nástroje na základě jejich schopností a poznatků, ale i na základě určitých um, veřejných um, um, požadavků a tím vlastně bychom mohli posílit robustnost celého finančního systému nejenom uh, tím, že to, ty investice budou dělat stínové or, uh, bankovní orgány, méně dohledu a tak dále, ale že na to budeme reagovat seriózním způsobem a tímto vidím i E, směřování jednotlivých pozměňovacích návrhů, proto si myslím, že bychom mohli v této oblasti dosáhnout kompromisu. Děkuji. Děkuji, děkuji zpravodaji. My pochopitelně vítáme ten optimismus související s tou cestou, kterou jste naznačil směrem ke kompromisí. E, také děkujeme za to uznání Luka Pasolimu, který vymyslel to podvojné učetnictví. Teď Eh, je otázka eh, pochopitelně eh, také, jak se postavit k těm dotacím, těm subvencím pro banky, ale to nech na jindy. Teď se těším na pana Jakova Fanovačekra, který pohovoří za SND. Ehm, je to stínový eh, zpravodaj, že bych poděkoval Gunnarovi za ten skvělý úvod. Já bych byl velice šťastný, kdybych také já mohl být takový optimista jako vy. Eh, byl bych eh, velice rád, kdy by se vám podařilo skutečně zpracovat těch více než 700 pozměňovacích návrhů, včetně těch, které my jsme předložili, ale stále mám určité obavy, protože si myslím, že v té základní analýze se i nadále objevují určité rozdíly. Začínáme tím, je ten problém příliš složitý, je příliš rozsáhlý? Já si myslím, že ano. Charles Goodhart měl skvělou prezentaci na jednom našem slyšení a tam zdůraznil, že to vlastně ta záchrana eh, těch bank nemusí fungovat eh, v rámci nějakého systému. Já jsem nedávno četl zelenou knihu, kterou vypracoval Lord Hill, eh, který hovoří o Unii finančních trhů a tady je jedna pasáž, která zcela jasně toto vysvětluje a ukazuje, že komise se na to dělá stejně. Tady se hovoří o tom, že růst kapitálových trhů během posledních dvou desetiletí vlastně vychází z prodeje a nákupu dluhů, takže se přenáší eh, vlastně tyto obchody z jednoho subjektu na druhý, eh, aniž by to řešilo problémy těch konečných uživatelů a vede to k většímu eh, propojení a vlastně i také ke zvýšení rizika nákazy. Eh, a to se týká také nefinančních firm, které jsou tou jednou z protistran. Myslím si, že to přesně ilustruje to, o čem se hovoříme jinými slovy. Tady skutečně je ta propojenost vysoká a to nám neumožňuje eh, vlastně řešit tyto příliš veliké příslušné příliš složité systémy a že implicitní eh, subvence tady nejsou tady tím jediným důsledkem. Jinými slovy, eh, mně se zdá, že tady není jen teoretická úvaha, ale je to věc spíše praktická. A to se projevuje i v té základní analýze, kterou máme k dispozici. Pochopitelně takovéto kompromisy, a to není nic neznámého, eh, se dají najít i tam, kde jsou základní rozdíly v této eh, analýze, ale měli bychom uznat to, že tyto rozdíly existují a že to nejsou rozdíly pouze teoretické. Co se týče té otázky, kam vlastně to všechno směřuje, myslím si, že je velice důležité se podívat na návrh Barniera, což je vlastně dobrý kompromisní návrh mezi přístupem Evikera, který navrhuje, abychom oddělili retailové bankování od eh, bankovnictví od toho velkou obchodního bankovní, eh, zatímco Volko hovoří o zákazu Eh, takzvaného prop obchodování, což je velice komplikované, ale vlastně v principu jednoduché. Proto ten, na, eh, ta, ten záměr Barnierova návrhu vychází tedy z toho univerzálního bankovního systému, hovoří o tom, jakým způsobem bychom mohli využít ty nejdůležitější prvky obou těchto přístupů a přitom umožnit bankám, aby pokračovali ve svém tradičním přístupu, což není otázka vytváření eh, trhu, je to otázka stupně, je to otázka velikosti. My sobě máme eh, k dispozici tolik zásob a uchováváme tolik zásob, které vlastně znamenají to, čemu říkáme prop trading, a nebo to děláme na eh, okrajích jiných praxí, které máme to je, jak říkám, otázka toho stupně. Jestliže se podíváme na ty největší banky v Evropě, tak uvidíme, a myslím si, že tento výbor to již slyšel dříve, ale stojí za to to zopakovat. A sice to, že existuje celá řada institucí, včetně velikých institucí, eh, které eh, ten poměr eh, mají nižší než 40 Jinými slovy, poskytování úvěru firmám představuje pouze minimum toho celého jejich podnikatelského modelu, což není tradiční nebo kontinentální univerzální bankovní model. To je do určité míry vlastně eh, ten, to velkoobchodní bankovnictví, které je kamuflováno jako univerzální bankovnictví. A myslím si, že vzhledem k tomu, co jsem již řekl dříve, bychom eh, si eh, skutečně měli dělat určité obavy v této souvislosti v praxi, protože my jsme všichni praktici tady vlastně, otázka je, jakým způsobem dohled bankovní by tyto problémy řešil. A myslím si, že tady je jedna velice jednoduchá a krátká odpověď. E, I dnes SSM má právo, pokud mají pocit, to znamená ten dohledový orgán, že pokud e, určité e, riziko existuje, tak mají možnost vlastně, aby tyto finanční instituce eh, provede divestituru. To znamená, eh, že možná v tom případě určitou regulaci budete chtít, ale pro mě to není ten, ten, ten výchozí bod. Já se potom o tom pouze zmiňuji. Jestliže chcete mít eh, svoje pravomoci, vycházet z toho, co považujete za rozumné, to znamená, potom můžete provést tu divestituru, ale musíte vědět, proč to děláte a možná jít ještě kousek dál za to. Proč? Protože v praxi je to velice těžké. Představte si, že jste dohledový orgán a někde v abstraktním smyslu máte tuto pravomoc a potom chcete skutečně e, to řešit. A jestliže to uděláte, tak se může stát, že vás napadne někdo u soudu. Tady si myslím, že to není vůbec jasně stanoveno a proto si myslím, že je potřeba mít určitou matrici, matrici, která je velice sofistikovaná, proto potřebujeme určité prahové eh, eh, hodnoty stanovené a do určité míry to znamená, že tyto um, Prahové hodnoty v podstatě potom jsou také tím zdrojem eh, vlastně důkaze, vlastně to jakési důkazní břemeno. A proto bych se chtěl zmínit o jednom pozměňovacím návrhu. Myslím si, že bychom měli jít ještě se vrátit k tomu původnímu návrhu Likána, jinými slovy. Eh, v určité mm, okamžiku by měl existovat druhý prahový, eh, druhá prahová hodnota. A to si myslím, že do určité míry Eh, odpovídá také tomu, eh, o čem eh, diskutuje rada teď za lotyšského předsednictví. To znamená, to je ten model semaforu, ale tady musíme být trošičku opatrní, protože Jakmile budeme mít eh, tento eh, model semaforu, tak když budeme mít červenou, tak potom bude na jednotlivých řidičích, jestli chtějí pokračovat v jízdě nebo ne. A to by mohlo vést k velkým problémům. Takže si myslím, že musíme skutečně velice opatrně eh, stanovit, co myslíme těmi různými barvami na semaforu. A Mm, to si myslím, že věc, která by skutečně nám pomohla, kdybychom se to ujasnili. E, další pozměňovací návrh, o kterém bych se rád stručně zmínil, e, se týká opět toho, čemu říkáme prop trading. Tady pochopitelně se hovoří o zákazu v tom původním návrhu. Chtěl bych e, ještě to posílit, tento zákaz tohoto prop trading Eh, myslím si, že bychom měli eh, zakázat i to eh, mít podíl na nějakém investičním fondu, ale také by tady mělo dojít k určitému pakování, protože to souvisí s tím citátem, který jsem si přečetl v té zelené knize, kterou jsem ji zmínil, kde se říká, že nemá smysl všechno toto krásně organizovat v bankovním sektoru, jestliže nakonec to bude znamenat, eh, že to všechno vlastně odstrčíme do toho stínového bankovního sektoru. Eh, můžeme mít tyto stínové eh, banky, ale musí být vysoce pákovány, protože jinak budou příliš zranitelné. Vidím, že už mi dochází čas, ale přesto dovolte, abych se ještě zmínil o třetí věci, a to je otázka, co Eh, eh, uděláme v případě eh, vícečetné jurisdikce. Myslím si, že někteří z vás jste si možná dnes přečetli v novinách to, že v současné době Amerika je, se rozhodla vzít pod dohled dvě banky, které nemohou potom tedy dávat dividendy v místních operacích a musí Eh, tedy nějakým způsobem teď se připravit na to, jakým způsobem tedy řešit eh, to jednání s americkými úřady. Eh, to je ta otázka toho jednoho vstupu, který zatím je na papíře, ale je potřeba se eh, podívat na to, jakým způsobem to můžeme uvést do života. Jestliže se podíváme na reformu bankovní struktury, tak bychom neměli hovořit pouze o těch návrzích Vikára a Volkera, ale měli bychom také vzít v úvahu i tuto otázku jednoho vlastně společného eh, eh, vstupu a to také z pohledu příslušného dohledového orgánu. To je věc, na kterou bych chtěl také upozornit Myslím si, eh, že se ještě možná vrátíme k některým podrobnostem, až bude diskuse pokračovat. Teď za ICR pan Kamal, EKR, děkuji, děkuji. Eh, dovolte, eh, já bych chtěl dosáhnout určitého míru mezi těmi dvěma skupinami Jimi Hendrix jednou eh, eh, napsal, že zítra se možná semafor eh, zmodrá. A tady skutečně je potřeba si uvědomit, co tím myslíme těmi semafory, tak musíme být vždy připraveni na ty neočekávané věci. I na to, že zítra třeba všechny semafory budou modré. Pojďme se eh, teď tedy podívat na to vlastní téma, eh, o kterém se hovoříme. Ještě se podíváme eh, na některé ty pozměňovací návrhy, které jsou z různých tedy stran. Myslím si, že já, podobně jako někteří další lidé, já vždy vycházím tedy z principu, že banky by měly mít možnost zkrátka se složit, selhat. Já si nemyslím, že by daňoví poplatníci jim měli pomáhat dostat se z průšvihu v tom jednom návrhu v podstatě eh, eh, se hovoří o té eh, křížové, v křížovém subvencování v rámci toho garančního systému vkladů. Jinými slovy, myslím si, že je potřeba, abychom si ujasnili jednu věc, a sice, že obchodování Eh, by nemělo vycházet eh, ze subvencí a také, že by poplatníci neměli řešit rizika bank. E, to je základní princip, ze kterého já vycházím a myslím si, že se to projevuje ostatně i například u některých kolegů, e, kteří e, předložili své pozměňovací návrhy. Myslím si, že toto spektrum je poměrně široké. Co se týče rozsahu působnosti, tady si myslím, že je potřeba se podívat také na ty úvěrové instituce, které působí v jiných zemích, jako je například Singapur nebo Spojené státy Eh, a jestliže tyto instituce jsou nějakým způsobem regulovány, tak by neměly být regulovány znovu v rámci této směrnice. Tady si myslím, že je potřeba nějakým způsobem najít nějakou metodu, jak to řešit. Eh, měli bychom také uvědomit to, že eh, do tohoto nařízení nepatří ani spořitelny, ani nějaké ty stavební eh, spořitelny, ani pojišťovny. To je také důležitá věc. Dále v diskusi bych se chtěl věnovat těm detailům té matrice, která se používá. Co se týče prop trading a dalších takovýchto obchodních aktivit, Eh, jestliže se podíváme na tento zákaz, tak eh, tady mi dělá trošičku starost slovo position, neboli pozice, což se většinou týká instrumentu a ne eh, transakcí. Tady si myslím, že enter into by bylo lepší v angličtině. Jestliže se podíváte na to, co já jsem z ED dělal během těch posledních pěti let, jestliže se podíváme na AFMD, MD, tam jsme toho skutečně hodně podělali, to se týká hlavně toho eh, rizikového trhu. Eh, někteří z vás souhlasí, že to skutečně jsme udělali špatně, ale eh, teď v této souvislosti je potřeba se podívat na to, jestli opravdu chceme z toho vyjmout z tohoto zákazu některé instituce, pokud nechceme, aby tyto fondy, konkrétně řečeno, aby se nějakým způsobem angažovaly v Kromě toho bychom měli také umožnit určitou flexibilitu těm větším eh, eh, firmám, které si jsou vědomy určitých eh, rizik. Jinými slovy, některé ty vklady by neměly být <clears throat> u některých institucí, proto já hovořím o tom kvalifikovaných vkladech. Co se týče těch výjimek, Eh, já to neříkám, protože jsem eh, Brit a britský poslanec, ale myslím si, že je to naprosto jasné. Jestliže jakýkoliv členský stát používá určitý režim, kde, který řeší tento problém, tak musíme být opatrni, abychom nepodkopali právě toto řešení jednotlivých členských států. Eh, někteří mi kolegové mi řekli, že Eh, by jim vůbec nevadilo, kdyby to bylo skutečně platné pro celou Evropskou unii. Ale já, si, já neříkám, že to tak není, ale já si myslím, že tam v těch členských státech, kde jsou zavedeny, zavedena opatření, eh, tak tam, eh, není, tam musíme zabrat, zabránit tomu, jenom ve snaze mít tedy celoevropský systém, abychom nepodkopávali ty existující režimy. Um, <clears throat> Eh, myslím si, že je potřeba, aby to všechno bylo skutečně velice eh, dobře nastavené, tak aby to bylo dostatečně silné. Ehm, eh, někteří z vás již hovořili o některých dalších věcech, o kterých jsem chtěl hovořit, ale myslím si, že v zásadě jsou asi tři nebo čtyři oblasti, kde já jsem předložil pozorací návrh. Chtěl bych říci, že naše skupina podporuje to, co navrhuje pan Hockmark. Možná, že jsme trošičku radikálnější, ale uh, nebo já aspoň jsem radikálnější, ale já vždy vycházím eh, z toho principu, jak říkám, že to nesmí, eh, že nesmí eh, pomáhat bankám daňový poplatník. Proč by měly být banky jiné než firmy v jakémkoliv jiném odvětví? Myslím si, že skutečně bychom měli být připraveni na další krizi a až k ní dojde, tak není možné, aby zase to byly daňoví poplatníci, které je z toho průšvihu budou dostávat. Děkuji. Děkuji. Teď Fabio De Masi za GUE. Ne, já se omlouvám, já se omlouvám eh, nejprve za ALDE. Děkuji, Roberto. Malé přehlednutí. Já bych chtěla především poděkovat Gunarova a ostatním stínovým zpravodajům, kteří vyvinuli obrovské úsilí eh, u této věci. A já si myslím, že tady máme všichni Eh, společné stanovisko v jedné věci. A z části už to řekl pan Kemal a Jakob. Myslím si, že si pomalu všichni začínají uvědomovat, eh, kde hrozí rizika v oblasti dozoru. A že je třeba jednak eh, minimalizovat riziko pro daňového poplatníka, ale také je potřeba vytvořit prostor pro dozorové orgány. A pokud se shodneme na tomto principu, tak ta otázka těch Eh, přesnějších podmínek, eh, jestli tam mají být prahové hodnoty a metrix a tak dále. To všechno jsou sekundární věci. Ta první otázka je, abychom se dohodli na těch základních eh, představách, sice, a sice na tom, že chceme eliminovat rizika a také bychom se měli co nejvíce držet stanoviska odborných institucí, minimálně pro země eurozóny. A ta říkají, že bychom měli dát více pravomocí dozoru. Jakoby já si myslím, že tady nejde o automatečnost nebo diskreční pravomoci. Nevím, jestli by se tomu měl říkat desk by desk. Na základě kvantitativních a kvalitativních kritérií, ale myslím si, že pořád je možné se na tom všem dohodnout. A ještě další věc, eh, kterou zdůrazňuje Gunnar ve své zprávě, je to, že je potřeba nalézt správnou rovnováhu mezi ochranou před riziky a tím, abychom nebránili financování ekonomiky. V tomto okamžiku, jak víme, dochází pomalu k oživení hospodářskému růstu a proto je nesmírně důležité, abychom v našem společném přístupu brali ohled na to, že je potřeba ekonomiku financovat a tím pádem, že musíme mít eh, konkurenceschopné bankovnictví v Evropě a také, že existují určité svrchované pravomoci v tomto sektoru. Mám pocit, že to všechno jsou otázky, které zatím v této debatě příliš nezazněly. Musíme si uvědomit, k čemu chceme dospět, jestli chceme dospět k celoevropským bankám, jaké struktury chceme mít na jejich regulaci. Měli bychom mít představu o tom, jak by celý tento systém měl fungovat za 10-15 let a jaké mm, ekonomické činnosti chceme podporovat. Já si myslím, že banky mají odlišnou roli eh, v ekonomice od podniků, které vyrábějí iPhony nebo, nebo boty. Finančnictví má jinou roli než průmysl nebo zemědělství. Já si myslím, že eh, na to nemůžeme aplikovat stejné standardy. A proto bychom se také měli zamýšlet na tu globálnější vizi eh, tohoto sektoru budoucnosti. A další věc, která tady zazněla, je jednotnost toho vnitřního trhu e, s finančními službami. Myslím si, že platíme příliš draze za fragmentaci tohoto trhu. Myslím si, že během té krize došlo k několika krokům zpátky a proto bychom se měli snažit překonat ty různé problémy, o kterých tady hovořil Gunnar a také další. Jde o to, že některé členské státy se rozhodly jednostranně přijímat regulaci v této oblasti. A proto si myslím, že si nemůžeme dovolit nedospět k nějakému kompromisu, protože pokud nebudeme mít evropská pravidla, tak tady budeme mít rozstříštěný trh, každý stát si bude dělat, co chce a tím jenom eh, dále podpoříme to drolení eh, trhu a to, ze kterého rozhodně nemáme prospěch. Je tedy potřeba se dohodnout na určitých zásadách, což jsou systémová rizika, zvýšená role dozorového orgánu, překonat fragmentaci trhu, mít eh, oblast působnosti, která bude velmi široká, protože konec konců my vlastně nevíme, jaké typy činností se tady můžou v eh, budoucnosti rozvíjet. Možnost eh, novelizovat celý tento systém, protože musíme předjímat, že bude docházet k různým změnám, eh, také na mezinárodní scéně, například TILAK. A pokud se nám podaří vymezit tento společný prostor, tak se budeme muset bavit o tě, určitých konkrétních podmínkách nebo pravidlech, ale jinak si myslím, že ve světle toho, co tady říkal pan zpravodaj a e, značnou část toho může naše skupina podpořit, tak si myslím, že jsme na dobré cestě. Ale co bych opravdu nechtěla, a říkám to ještě jednou, je, aby došlo k selhání, aby na, potom rada nebo komise rozhodovali místo parlamentu. Thank you. Děkuji vám. Ještě jednou se mluvám, že jsem vás na začátku přehledl a teď je na řadě Fabio Maso Zague. Děkuji, pane předsedo. Kdykoliv se bavíme o bankovnictví, tak eh, mám vždycky ideologický Eh, ideologické pochybnosti. Hledám se tím proč, když jsem si teď poslouchal, co říkala moje kolegyně Silví Gular, která tady bránila pravidla tržní ekonomiky. A když mluvíme o bankovnictví, tak eh, jsou tyto věci většinou naopak než jindy. Já ještě jsem se ale nerozhodl, ten, protože jsem Ital, jak důležitý je, jak důležitá je výroba bot v Evropě. Máme tady dva tábory v parlamentu k, otázky, jak regulovat eh, ty banky, které jsou příliš propojené na to, abychom je nechali padnout, nebo ty banky, které jsou příliš veliké na to, abychom je nechali padnout. Jeden tábor argumentuje tím, že když budeme příliš moc regulovat, tak tím ohrozíme hospodářské oživení a vznikne problém s likviditou na trhu a tak dále. A potom ale tady existuje ten argument, který říká, že pokud se bude regulovat příliš, tak se eh, ty aktivity přesunou do toho stínového bankovnictví. A potom tady ještě přijdou kolegové a řeknou vám, že ani stínové bankovnictví nemůžeme regulovat, protože jinak se všechno přesune do Spojených států nebo Bůh ví kam a měli bychom tedy to zvážit velmi seriózně. Já pořád nevidím žádný solidní empirický argument pro to, jak vyřešit problémy, které máme s reálnou ekonomikou, tedy jak financovat investice. A jakou to má souvislost s velikostí bank nebo nedostatek likvidity. Podle mě Máme problém s poptávkou při poskytování úvěru, nemáme dostatek poptávky po investicích a otázka regulace finančního sektoru a to, jak regulovat ty příliš velké nebo příliš propané banky, eh, to těžko povede k uvolnění kapitálu, ze který, který by potom mohl jít na investice. Tolik tedy ten filozofický pohled na věc. A teď eh, k tomu, jak dále postupovat. Naše politická skupina si myslí, že bychom měli definovat politické cíle. Ty jsou uvedeny na začátku toho návrhu, tedy řešení toho problému příliš velkých bank. Měly by tam být zmíněny dotace, které pořád přetrvávají, v této oblasti se toho zatím moc nezměnilo. Měli bychom tady také mít izolace těch klíčových bankovních služeb, tak jak je to explicitně zmíněno v návrhu. A dále si myslím, že bychom měli rozšířit oblast působnosti, abychom zachytili všechny banky, které by mohly představovat nějaká systémová rizika. Zímkou těch, které mají méně než 5 vkladu. Potom bychom chtěli oddělení těch nejriskantnějších bank. My dokonce říkáme, že nemusíme mít tu zastřešující holdingovou strukturu, což by minimalizovalo riziko nákazy. Chceme také méně diskrečních pravomocí pro dozorové orgány. Chtěli bychom skončili u soudu, protože některé banky spochybní jejich rozhodnutí a budou je potom žalovat. To všechno jsou obavy, které můžete také někdy slyšet od ECB. Je možné, že na konci dojde k kompromisu k nějakému systému semaforu nebo něco podobného, ale a můžeme také mít eh, několik výjimek u toho oddělování a u řízení hotovosti, ale my si myslíme, že příliš mnoho diskrečních pravomocí ohrozí spíše roli eh, dohledových orgánů. A na závěr bychom měli zakázat eh, spekulativní investice a fondy rizikového kapitálu, my si myslíme, že nadměrné spekulace jsou ty činnosti, které mohou vést k, náhlým fluktuacím nebo k náhlým změnám ceny finančních nástrojů a mohlo by to mít negativní dopady na reálnou ekonomiku. A rádi o tom budeme diskutovat a rádi bychom také eh, zdůraznili zodpovědnost za peníze nich poplatníků. Víme, že se podobné duchu se hovořilo o Řecku, tam nebyl eh, příslušně nebo vhodně regulován eh, bankovní sektor a byl bych rád, kdyby mý kolegové tady v parlamentu mali slabší postavení vůči bankovnímu sektoru, který teď znovu nabil důvěru a sebevědomí také v tom, jak nás oslovuje a měli bychom hlavně jednat v zájmu daných poplatníků. Děkuji a další na seznamu je Filip Lambert za zelené. Děkuji. Mluvit po našem eh, příteli Jakobovi je velmi obtížné. To vašem úvodním prohlášení bylo řečeno bod po bodu, co si myslíme také my, takže nebudu to všechno opakovat. Já si myslím, že je důležité si uvědomit, že eh, odolnost jednotlivých eh, bank nezajišťuje v žádném případě to, že bude odolný celý systém. A všechno, co jsme dělali o VRD, se týkalo ERRD, se netýkalo to, těch systémových rizik. A dále chci říct jasně, že jak retailové, tak investiční bankovnictví je užitečné. Myslím, že to nemá cenu spochybňovat. Vůbec nemůžeme tvrdit, že retailové bankovnictví je to dobré a to investiční bankovnictví je to zlé. obojí má, svou, má svůj užitek. Jde ale o to, jestli je moudré je kombinovat pod jednou střechou a jestli to vede ke snižování nákladů a k zlepšení jejich postavení. Zatím jsme toho svědky nebyli. Ty náklady, které ale to stojí, aby se to všechno dalo pod jednu střechu, aby se zabránilo kontaminaci těch rizik, aby to vedlo k nějaké negativní nákaze. Dokonce i někteří zástupci City říkají, že negativní a Eh, je možná a eh, vedlo to i k tomu, že retailové bankovnictví přijímalo na sebe přílišná rizika. Pokud tedy kombinace toho všeho pod jednou střechou není úplně přínosná, tak bychom se měli ptát, jestli má cenu trvat eh, na tom úzkém vymezení kombinace obojího. Možná, že bychom tedy měli zvolit jiný přístup, možná ten semaforový systém, ale každopádně by to měl být přístup, který říká, že nad určitou míru by se to mělo zakázat, aby obojí typy bankovnictví byly pod jednou střechou. Pokud jsou to života schopné typy podnikání, tak by se měly držet nad vodou eh, bez pomoci jeden druhého a mohly by fungovat samostatně. Já v tomto smyslu jsem eh, plně, plně tržním liberálem. Pokud eh, některé aktivity investičních bank nejsou eh, ekonomicky rentabilní, tak by prostě ty banky neměly na trhu dále přežívat tomu prop trading a subjektům, které toto nabízejí, to eh, bychom také měli zahrnout do regulace, k tím se připojí k tomu, co říkal Jakob. My nemáme nic proti tomu, že eh, ty úvěrové instituce prodávaly rizikové eh, produkty jiný, že by byly zprostředkovateli těch produktů, které jsou vytvořeny jinými subjekty, a kde ta rizika tedy nesou jiní. A co se týče rozsahu, tak bychom se měli podívat na všechny banky, na všechny banky, které eh, by mohly být systémové. A proto bychom se měli podívat definice. Eh, už v tom SSM eh, nařízení je určitá definice systémové banky v Evropě jako celku, nebo v eurozóně jako celku, a potom v každém ze členských států. A to bychom mohli, to je tuto definici rozšířit na celou Evropskou unii a nebo bychom také mohli využít jiné definice, které jsou v CDR4. A proto bychom se měli dohodnout na tom, jak definovat rozsah eh, této legislativy. Ještě několik slov k těm diskrečním pravomocím. Ano, určitá míra eh, by možná měla být, ale zase to musí být nějak ošetřeno a ten semaforový systém by to měl eh, zvládnout. E, u určitého bodu je potřeba oddělit ty obchodující subjekty. Myslím, že v eurozóně je tady určitý prostor pro e, diskreci omezený, ale přesto. A pod těmi úrovně by to mělo být označeno zeleně a nemělo by to být e, regulováno. A potom několik slov k té diskreční pravomoci pro dohledové orgány. Myslím, že jsme zjistili, že mají tendenci souhlasit eh, s těmi bankami, které mají regulovat. Eh, postupně vzniká jakýsi vztah mezi tím, kdo eh, dohlíží a tím, na koho je dohlíženo. To je poměrně přirozené. A pokud tedy ty diskusní pravomoce dáme nějakému orgánu, který potom podléhá vlivu toho, na koho má dohlížet, tak si myslím, že to je nadměrné riziko a dáváme jim nadměrnou nebo přílišnou zodpovědnost. Zase bych mohl citovat příklady. A já si myslím, že minimálně v rámci eurozóny by ECB byla vzdálenější svou kulturou od těchto dohledových orgánů a byla by přísnější. A to může trvat jen určitou dobu, protože Víme, že ECB má konsistentní výsledky v tom, že se snaží chránit zájmy těch příliš velkých bank. Zatím ECB nepřijala nějaké rozhodnutí, které by mohlo vyvožováno za přísné vůči těm systémovým bankám. Ale eh, bylo tady přijato hodně rozhodnutí, které eh, bylo přísné například vůči členským státům a proto bychom měli být velmi opatrní a nedávat eh, příliš mnoho pravomocí centrálním bankám. Co se týče k těm prop tradingovým bankám, tady potřeba zvážit eh, aspekt toho poskytování záruka nebo úvěru těm institucím, které pro trading eh, provádějí. Tady bychom také udělali, bychom také vypustili výjimku pro obchodování s eh, vládními dluhopisy. Definice toho, co by mělo být povoleno eh, pro obchodování z těch eh, úvěrových institucí, Mělo by to, a, a sice by to mělo všechno podléhat tomu systému hodnocení rizik. A banky by měly pravidelně poskytovat informace o tom, čím obchodují a jaký to má dopad na jejich eh, riskovost. A pokud například eh, státní dluhopisy eh, budou bezpečné, tak to, ne, to nebude mít žádný vliv, ale pokud budou obchodovat se státními dluhopisy a nebude to mít žádný dopad na jejich rizikový profil, tak to bude považováno za profil. Tady si myslím, že by ten dohledový orgán měl na to dohlížet. Měl by dobře fungovat ten obezřetnostní systém řízení rizik o bank a ten by neměl dovolit pro trading. Potom k tomu oddělení subjektu měli bychom mít jakýsi pozitivní seznam toho, které eh, obchodní činnosti by měly patřit do toho portfolia těch eh, jadrých úvěrových institucí. A všechno, co by na tom nebylo, by potom bylo považováno za zakázané. Je to možná lepší, než vytvářet nějaký černý seznam. Co dalšího? Ještě k té britské výjimce, já rozhodně nejsem britský občan a už jsem v minulosti říkal, že pokud bychom to stáhli na celou Evropskou unii, tak bych s tím byl spokojený, Tak bych byl spokojený. Kdyby se aplikoval lekamen na celou Evropskou unii, ale to určitě není možné. Co teď eh, navrhujeme jako alternativu na řízení těch výjimek, tak to neměly být výjimky pro jednotlivé státy, ale výjimky pro banky, které Eh, jsou potom podřízeny nějakému právnímu režimu v daném státě, který by vlastně odpovídal tomu, co se eh, navrhuje tady. To je určitý, eh, určitý způsob řešení, pokud chceme překonat ty právní námitky právní služby rady. A ještě několik slov francouzsky na adresu Sylvie. Já naprosto souhlasím s tím, že je potřeba udržet jednotnost, eh, jednotu vnitřního trhu a sdílím vaše obavy. To riziko, které tady je, je to, že pokud se nedohodneme, tak eh, ten výsledek bude, že tady bude eh, několik souborů národních pravidel, což nejenom, že budou dále udržovat tu fragmentaci, ale ještě i prohloubí. To začalo už tou eurovou krizí a my bychom rádi udrželi jednota. Už ta britská výjimka z tohoto pohledu je velmi problematická ale myslím si, že pokud budeme postupovat inteligentně, tak bychom to měli zvládnout. Tam, kde možná mám eh, trochu rozdílný názor na to, co říkala eh, eh, Sylvie, tak to se týká financování reálné ekonomiky. Nemáme žádné doklady o tom, že to jsou ty velké systémové banky, které by by nedostatečně financovaly reálnou ekonomiky. Není, nejsou žádné doklady o tom, že by to dělali lépe než ty banky, které Eh, jsou úzce retailově zaměřené. Myslím si, že jsou tady britské doklady opaku. Protože mm, jsou tady kolikrát banky, které v podstatě nedělají nic jiného, než financovat reálnou ekonomiku a financují eh, malé a středně velké podniky. Pokud banka, která má nějakou záruku státu za to, že eh, spravuje vklady eh, občanů, tak by jí nemělo být zakázáno podnikat eh, a dělat jiné věci, než jenom financování reálné ekonomiky. To eh, si myslím, že není úplně podložené, to diskutabilní. A k francouzskému bankovnictví bych chtěl pozorit, že možná, že na tomto trhu tady máme příliš mnoho subjektů. A například BNP Paribas a Société Générale, přestože byly eh, odděleny eh, od těch investičních aktivit, tak jsou pořád neefektivní. Ta, to oddělení těch jednotlivých aktivit by vedlo k jejich úplnému zmizení trhu. A nechci říkat o Deutsche Bank, která ovládá 80% trhu. Tolik tedy eh, naše názory a jsme připraveni konstruktivně jednat s ostatními. Hmm, Děkuji Frege za velice komplexní vyjádření a jako další najste za FDD Marko Cany. Děkuji mnohokrát. Nejdříve bych rád řekl něco pozitivního a totiž, že počet pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, a to je již první pozitivní známka, že tedy návrhu je hodně, což dokazuje, že všechny frakce tohoto parlamentu přikládají tomuto tématu ústřední význam. Takže toto je pozitivní aspekt. A e, já se pokusím zajistit to, abychom všichni společně v rámci našeho společného úsilí e, odvedli dobrou práci a zlepšili stav evropského bankovnictví. Já sdílím ne, respektive vůbec nezdílím optimismus pana zpravodaje, co se týče e, možných kompromisů. Právě u některých konkrétních bodů zjišťuji, že mezi námi panují stále ještě značné rozdíly, tedy mezi námi jednotlivými politickými skupinami. A zejména bych chtěla říci, že si přeji, aby ta snaha nalézt kompromisy, ten jistý boj s časem, který tady vedeme, jak již poznamenali někteří kolegové, přál bych si, aby parlament skutečně řekl, jak má svůj vlastní názor. Není možné pouze pasivně čekat na to, co přijde ze strany Rady a komis. Ale nerad bych, aby tato snaha nalézt kompromis vedla pak v konečném důsledku k tomu, že bychom tady jaksi rozmlžili ten, eh, tu, ten finální návrh a to by neposloužilo nikomu. A nyní k pozměňovacím návrhům. Poté, co jsem vyslechl názory ostatních, myslím si, že všichni vycházíme, či bychom měli vycházet ze zásadního předporu, pokud chceme regulovat finanční sektor. Musí nám být jasné, s kým vlastně máme co dočinění. A to nám vlastně finančnictví během posledních let vlastně ukázalo. Jsou to lidé organizace zcela bez skrupulí, Oni manipulovali úvěrové míry, manipulovali měnové kurzy, pak se byl skandál Leaks. Eh, tam se jednalo o jednu z celosvětově největších bank, která pomáhala, napomáhala lidem eh, ke krácení daní a tak dále, financovala terorismus a řadu dalších věcí. Takže je třeba si jasně uvědomit, s kým máme co dočinění a musíme být velice přísní. Potřebujeme skutečně přísnou regulaci, pomocí které neponecháme subjektům příliš velký prostor pro interpretaci. Je třeba začít u těch zásadních bodů finančního systému. Pro mou politickou skupinu jsou tyto zásadní body a naleznete to také v na příležitostných eh, předložených návrzích. Tyto. Ten první je subjekt fail, tedy příliš velký na to, aby tato banka mohla padnout. Je třeba, abychom jednali a to předtím, než vypukne systémová krize. Je třeba, abychom zabránili systémové krizi. Směrnice BRRD, další bod. Tam se jedná o krizi, kterou posti, která postihla jednu banku, ale tím nemůžeme zabránit systémové krizi. Snažíme se postavit na nohy něco, co bude skutečně účinné také s ohledem na velikosti finančního sektoru. A další bod, to je to propojení velkých bank mezi sebou. Dnes globalizace znamená, že malý problém, který vznikne ve velké bance, bude mít skutečně nesmírné následky na celý systém bankovnictví a tomu je třeba se věnovat. Je třeba zajistit, aby evropský a globální finanční systém byl zdravější. Je třeba zajistit to, aby se banky více soustředily na reálnou ekonomiku. A třetí bod, který bych rád zdůraznil, a rád bych, abychom se všichni na tuto téma soustředili. Jsou to deriváty. Většina derivátů jsou skutečně toxické produkty. Pomocí nich se vůbec nevytváří žádná přidaná hodnota pro reálnou ekonomiku. Jsou to čistě spekulativní obchody. A proto musíme naši činnost skutečně zaměřit i na tuto oblast. Dále oblast působnosti směrnice, tady plně souhlasím s tím, co bylo řešeno. My jsme také eh, předložili odpovídající pozměňovací návrhy. Jde o to, je třeba, abychom rozšířili oblast působnosti alespoň do té míry, aby e, pod ní spadaly veškeré systémové banky, tedy veškeré banky, které jsou e, předmětem SSM. A dále kritéria. Tady je třeba, abychom popsali nějakou cestu, která bude co možná nejjednodušší a co možná nejúčinnější. Přejeme si jasnou a přehlednou právní úpravu, jasná kritéria, pomocí kterých bude možné jasně zhodnotit riziko, pomocí kterých bude možné zjistit ty největší rizikové faktory, například v rozvahách bank. A tato kritéria musíme tedy jasně určit. Pak musíme mít oddělení. Je velmi nebezpečné, pokud necháme příliš velký manévrovací prostor národním orgánům. Plně podpory to, co tady bylo řečeno. V některých případech dochází skutečně ke středu zájmu. Dochází k tomu, že eh, vznikají velmi nejedno, jen jednoznačné situace, kde není zcela jasné, kdo je vlastně ten, tím, kdo kontroluje a tím, kdo je kontrolován. V Itálii jsme to mohli přímo zažít na vlastní kůži na několika konkrétních případech je tedy třeba zajistit, aby manevrovací prostor byl co možná nejmenší a nejlépe by bylo ho zcela odstranit. Přál bych si, abychom dosáhli dobrého kompromisu, ale takového, který skutečně povede k tomu, že uh, dojde ke zlepšení evropského finančního systému. Děkuji. Děkuji a nyní máme náročný úkol a totiž během deseti minut musíme provést ještě malé catch the eye. Nejdříve dáme slovo komisi a jako poslednímu panu zpravodaji. Já tady mám ještě kolegu Balce na seznamu řečníku a tím bych rád uzavřel tento seznam. Nevidím tady žádné další zájemce, takže tak to budeme postupovat. A není kolega Balce. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Milý pane Simon, já to zestručním, tak aby komise měla prostor k tomu se vyjádřit a pak také pan zpravodaj, aby měl prostor na schrnutí. Myslím si, že v kontextu těch mnoha pozměňovacích návrhů, které jsme obdrželi, Musíme i nadále vycházet z toho, že zpráva Gunnar Heckmarka v té podobě, jakou ji předložil, představuje pro nás vynikající základ. Ovšem, otevřené zůstává to, jak k ní nyní přistoupíme. A pozměňovací návrhy, a myslím si, že to tady bylo zcela jasně vřečeno, ty nám ukazují, že, že tedy se ještě příliš mnoho neschodujeme, že naše pozice jsou relativně vzdálené. A já plně podporuji názor pana zpravodaje a taky velice podporuji ten eh, přístup založený na riziku s cílem eh, vyřešit problém nedostatečné schopnosti řešit problémy bank. Je třeba, aby se zpráva tedy eh, zaměřila na opatření, které se týkají rizik, které vyplývají z určitých obchodních aktivit a na to, aby tato rizika byla omezena. Nejde nám o to, abychom tady měli automatické nutné oddělování, tak jak to navrhla komise. Já ovšem pochybuji o tom, že automatická nutná, optické nutné oddělení různých eh, určitých obchodních činností, tak jak si to zde přeje celá řada kolegů, že toto eh, bude smysluplné. Proto si myslím, že takovéto oddělení by měla být pro nás vždy jakási poslední možnost. Mnoho univerzálních bank jsou, jak si já myslím, banky, které prošly v dobrém stavu krizí. A já i nadále jsem přesvědčen o tom, že tyto banky mají budoucnost a to také proto, protože jsou zásadním pilířem evropské prorůstové agendy směrem do budoucna. A proto se divím. Divím, že někteří zde v parlamentu současně jsou pro více růstu a investic a zároveň tedy si přejí zničení, oddělení, rozdělení univerzálních bank. Pro mne to prostě nedává smysl. Evropské banky musí být opět schopny v celé Evropské unii zajišťovat likviditu, ano, to je správné, ale pro mě to znamená také, že banky by měly mít například možnost dávat na vnitřní tuh likviditu pro uvěrování a pro financování investic. A to tak, že budou moci operovat i na trhu s cenými papíry. A nyní konkrétně k pozměňovacím návrhům. Tady bych podotkl jednu věc, která je pro mě důležitá. Jedná se o to, jak se postavíme k alternativním investičním fondům. Já si myslím, že pokud chceme být schopni řádně financovat, financovat reálnou ekonomiku, musíme povolit eh, jistým fondům, aby investovali. Například USIC. Tady máme Alternativní investiční fondy, které jsme již tedy regulovali směrnicí a proto bychom neměli jít o krok zpět a měli bychom skutečně zajistit to, abychom měli dostatečnou koherenci. Proto ve svých podmínujících návrzích jsem se orientoval eh, podle německého zákona o oddělování bank, kde eh, není vlastně možnost eh, zakázat bankování či bankovnictví či obchodování nebo zakázat možnost pákového efektu. A nyní závěrem. Myslím si, že pozměňovací návrhy nám jasně ukázaly, že před námi ještě velký kus práce, ale já velmi věřím panu zpravodaji a také stínovým zpravodajům a mám velkou důvěru v to, že nakonec se nám podaří dospět k rozumnému výsledku, i když ta cesta jistě nebude jednoduchá. Děkuji. Děkuji panu Balcovi a naše kolegové již čekají pro naše společnost schůzi s výborem pro rozpočtu, tak abychom je nečekal, nenechali čekat příliš dlouho, prosil bych nyní krátce za komisi. Děkuji, pane předsedo. Komise vítá předložení této zprávy pana Hekmarka a vítáme také pozněvací návrhy, které byly předloženy. Myslím, že jak ty návrhy, tak ty pozněvací návrhy představují velmi dobrý základ pro následnou diskuzi. Objevuje se tam celá řada velmi zajímavých eh, bodů, o kterých velmi rádi budeme s poslanci diskutovat. Dílíme eh, postoj pana zpravodaje a ostatních o tom, že je potřeba nalézt správnou rovnováhy, rovnováhu mezi eh, řízením rizik těch příliš velkých bank a také tím, že bychom neměli zabránit financování reálné ekonomiky. Podobně jako paní Kulár, my si myslíme, že by mělo být možné najít společnou půdu a dosáhnout kompromisu. A v tomto smyslu jsme byli velmi povzbuzeni také prací lotyšského předsednictví na půdě rady a myslíme si, že to, co předsednictví nyní předložilo jako svůj oficiální návrh, je velmi slibné. Těšíme se na další diskuse s zpravodajem a s ostatními členy tohoto výboru a doufáme, že nalezne, najdeme řešení schudné pro všechny. Děkuji komisi a poslední slovo má náš zpravodaj Gunnar Heckmark. Děkuji za eh, tuto velmi kvalitní debatu. Ta první věc, která mě potěšila nejvíce, a to jsem si všiml hned, eh, že v okamžiku, kdy se mluví o regulaci bank, tak se každý tváří jako tržní liberál. Najednou všichni stanou a říkají, že jsou tržní liberálové. Je to takový coming out. A mně se to moc líbí. Eh, u Jakuba si nejsem úplně jistý. Ale eh, také bych chtěl říci, že další věc, která má dopad na naše práci, je to, že pro nás tradiční eh, zastánce liberální ekonomiky platí jedna věc a že tržní eh, principy se nemají uplatňovat za každou cenu všude. BRD například je jeden příklad tohoto. Bylo evidentní, že princip bail-in nemůže fungovat vždycky. Bailin eh, eh, to sám o sobě všechno nevyřeší a tím eh, vlastně opakuji to, co říkal Fabio a Filip. V případě nějaké systémové krize nejde jenom o banky, jde o ekonomiku jako celek. Potom už vůbec nejde o to, jestli je ten daný subjekt malý nebo velký. A proto BRD bylo přijato tak, aby o ztráty měly akcionáře, těch, kteří měli nejriskantnější eh, dluhy, ale po S 8% bail-inu, tedy očesání jejich eh, eh, investic, je možné dále pokračovat. A někteří mají pocit, že už na to moc nezáleží, ale stejně tak mám pocit, že když se mluví o dohledu, tak na to má, mají mnozí podobný názor. My jsme pracovali hodně, abychom zlepšili dohled na různých úrovních v Evropě. A teď nechci, eh, aby si někdo myslel, že eh, to všechno bylo zbytečné, protože jim nevěříme nebo nedůvěřujeme. Měli bychom dohodovým orgánům nabídnout co nejlepší nástroje. Nejenom říkat, co mají dělat, ale měli bychom eh, se uvědomit, že i transparentnost může být jeden z těchto nástrojů. Já vím, že se ještě dostaneme k diskuzi o těch explicitních e, zárukách, ale i tak bych byl rád, kdybychom se na to dívali pozitivně. Když slyším některé kolegy, jak říkají, že e, se nestavíme optimisticky k tomu kompromisu, protože každý má e, nějaký názor a myslí si, že ten je jediný správný, tak v mém případě to platí rozhodně. Já jsem se snažil najít eh, nějaké možnosti kompromisu a určitě i ostatní politické skupiny chtějí, aby byla přijata eh, legislativa. A v tom případě musíme akceptovat, že i ty jiné názory jsou správné. Proto bych byl eh, rád, bychom dokázali se povznést nad ty rozdělené názory. Možná, že by to mohlo jít právě tou cestou transparentnosti. Možná, že eh, je možné použít ten příměr těch benátských eh, zrcadel nebo oken, ale slyšeli jsme od mnohých, že by byli ochotní ke kompromisu. A proto si myslím, že ta naše diskuse vede správným směrem. A nakonec tedy, pane předsedo, já jsem optimistou, vidíte, že teď je 5.30, takže přesně v tento okamžik končím. Děkuji, milý Gunáre, také děkuji, že jste dodržel přesně čas že jsme tady dodrželi čas naší diskuze. Téma samozřejmě je kontroverzní, to se v diskusi projevilo a já pouze poukazuji na to, že hlasování je naplánováno na 23. března a hlasování na plenární zasedání se bude konat v dubnu. To bylo jen tak pro připomenutí pro kolegy a kolegyně. Tímto končím naši schůzi a jsem rád, že zde mohu přivítat kolegy z výboru pro rozpočet, pro, kteří se sem, dos, se sem dostavili na naší další společnou schůzi, která začne i hned. Děkuji.